we have uh, a very tight time schedule, so um, could you please uh, take your seat? Prosím, posaďte se a uklidněte se. Chtěla bych přivítat eh, pana Réna, eh, který je designovaným komisařem a který se dostavil na slyšení eh, k výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. To je výbor, který je výlučně příslušný pro jeho portfolio, takže veškeré otázky týkající se tohoto slyšení budou klást členové našeho výboru. Pan komisař předložil písemné odpovědi na dotazník a tyto odpovědi již byly rozeslány ve všech jazycích všem členům. Prosím o ticho ještě jednou a e, pan komisař bude hodnocen na základě obecných schopností, do jaké míry je zavázan evropským záležitostem, e, podle znalostí Eh, portfolia a komunikačních dovedností. A jenom připomenu, eh, jak bude probíhat slyšení. Je to obecná procedura, která eh, se aplikuje ve všech výborech, na všech slyšeních. Za prvé, poté, co já přednesu pár poznámek, tak designovaný komisař přednese asi desetiminutový úvod. Poté členové budou mít prostor na otázky a začne se s, e, nejprve vždycky se zástupci jednotlivých politických frakcí. Máme prostor na 32 otázek, které e, budou klást jednotlivé politické skupiny. Načasování je takové, že maximálně má každý jednu minutu na položení otázky. Tyto otázky musí být jednou otázkou a ne otázka složená z několika otázek. To by bylo eh, v rozporu s naším řízením, protože poté pan komisař bude mít dvě minuty na odpověď a bylo by nespravedlivé očekávat, že by pan designovaný komisař mohl odpovědět na několik otázek. A dále bude zde možnost klást následné otázky na stejné téma, a které se budou týkat odpovědi, kterou přednesl pan komisař, a tak, aby bylo možné prohloubit dané téma. O to jde. A na to potom bude mít ještě pan komisař jednu minutu. A prosím, nehovořte příliš rychle, protože já bych vás potom musela vždycky přerušovat a žádat, abyste zpomalili, takže bych se to všechno protáhli. Takže když budu takto mávat žlutou kartičkou, tak to znamená, že hovoříte příliš rychle a e, žádám vás o zpomalení. Já se budu snažit takto ušetřit čas a nemuset vás přerušovat. A pokud někdo již využije veškerý e, e, čas, tak budu e, přerušovat, ukončím vždycky řečníka a nejprve tímto zvukem dám znamení, že je třeba skončit. Na konci otázek poté bude další možnost, aby pan designovaný komisař mohl přednést asi pětiminutový závěr. Než předám eh, eh, slovo panu Renovi, tak dovolte pár poznámek. Za prvé, výbor Ekon je velice rád, že jste eh, tak ochotně odpověděl a zareagoval na žádost spolupracovat úžej s parlamentem na všech úrovních. Eh, my víme, jak je důležité právě, abychom eh, dostávali informace a dokumentaci o legislativních návrzích, nelegislativních návrzích a to v rané fázi, co nejdříve, tak abychom jako parlament mohli co nejefektivněji se zapojit do spolurozhodování. A to se netýká pouze těch věcí, hm, hm, hm, po kterých budeme volat, ale někdy i věcí eh, třeba které, e, o kterých víte, že e, my, e, jaksi nejsme o tom informováni a my bychom velice rádi, kdybyste tedy E, nám i předkládal tyto věci. Dále makroekonomická politika, plán obnovy a e, strategie Evropské unie 2020, ta je velice důležitá pro náš mandát. Během finanční krize tak e, komisaři odpo- odpovědní za finanční trhy, ekonomiku a hospodářskou soutěž, tito tři komisaři budou muset spolupracovat velice úzce a my předpokládáme, že tomu tak bude i do budoucna nadále. Náš výbor Ekon je odpovědný za všechny tyto tři politické energetické oblasti a my se zapojíme právě do vytváření těchto politik. Proto bychom velice rádi, kdybyste zapojoval náš výbor do e, těchto mm, otázek spadajících do těchto portfolií a dále. E, náš výbor již diskutoval o tom, že zde není jasné rozdělení mezi finanční regulací a makroekonomikou a proto bychom eh, chtěli eh, vědět, jaký bude makroekonomický dopad všech našich finančních opatření k finanční regulaci. Takže to je něco, eh, na co bych ráda, abyste zareagoval při slyšení. A bez dalších průtahů nyní dám slovo eh, panu Oli Rénovi, aby přednesl prezentaci. Prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dámy, dámy a pánové, ve třech jazycích. Nejdříve bych chtěl vyjádřit své potěšení nad tím, že dnes mohu být znovu s vámi. Během doby, když jsem byl členem Evropského parlamentu, jsem byl totiž náhradníkem ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, tedy v tomto výboru. Hospodářská a měnová unie je jeden z hlavních pilířů sociálního tržního hospodářství v Evropě. Já se cítím zavázán cílům sociálního tržního hospodářství a to opravdu zvláštně, zvláštní míře. Potřebujeme stabilní rámec, který umožní udržitelný hospodářský růst a umožní také to, aby se všichni mohli účastnit blahobytu. Evropský parlament v této oblasti zaujímá klíčovou pozici. A proto je partnerství mezi komisí a parlamentem opravdu výjimečně důležité. Jde o to, abychom učinili to, co od nás naši občané očekávají v této době krize. Jde tedy o to, abychom jim nabídli perspektivy pro budoucnosti, pracovní místa, blahobyt, růst a stabilitu. Dámy a pánové, jakožto komisař odpovědný za ekonomické a měnové záležitosti, tak dovolte, abych vám řekl, že jeden z hlavních cílů je obnova růstu a zaměstnanosti v Evropě. A abychom toho dosáhli, tak máme tři prioritní oblasti. Za prvé, je třeba, abychom eh, posílili koordinaci našich hospodářských politik a především, abychom lépe koordinovali eh, naše strategie pro hospodářskou obnovu a pro ukončení krize pro naši ústupovou strategii. A v tomto kontextu nová strategie eh, takzvaná Evropa 2020 je nezbytná proto, abychom zmobilizovali veškeré možné zdroje pro růst a zaměstnanost, eh, abychom se zaměřili na vzdělanost eh, eh, směrem k takzvaně ekologickým zeleným technologiím, tak abychom pomohli právě Evropě v této hospodářské fázi rozvoje. Za druhé, je třeba, abychom stabilizovali veřejné finance v příštích letech, což bude znamenat eh, velkou finanční disciplinu v příštích letech. A určitě měnová a rozpočtová stimulace je ještě i teď nezbytná, jak i to ukazují poslední čísla o nezaměstnanosti, která činí 10% eh, asi. A mm, tak, abychom mohli ještě nadále pomáhat podnikům a občanům, aby se oživila ekonomika. Ale eh, vývoj veřejné zadluženosti eh, eh, je neudržitelný, a to především ve světle stárnutí evropského obyvatelstva. Za třetí, je třeba, abychom sjednotili eh, eh, eh, náš naš evropský hlas při jednáních na světové mm, ekonomické scéně, což znamená skutečný vliv na reformy, které se týkají finanční regulace a zprávy financí na světě. Dámy a pánové, dovolte, abych vám krátce vysvětlil, jak chci sledovat tyto priority. Jsem přesvědčen, že udržitelný růst a zaměstnanost eh, spočívá pouze na makroekonomické stabilitě. Všechny mé tři priority, čili růst, stabilita a globální spolupráce, jsou velice úzce propojeny. Pakt stability a růstu nám poskytuje rámec pro konsolidaci veřejných financí prostřednictvím koordinované únikové strategie. Zatímco krize si vyžádala masivní fiskální stimuly, potom ozdravná opatření musí zmizet ze scény, jakmile k tomu nastane čas. Jakmile to ozdravení bude spočívat na zdravých základech, lze s tím ústupem opravdu začít. Koordinace politiky v rámci paktu musí být dále zintenzivněna jak to vyžaduje Lisabonská smlouva. Vyžaduje to širší a hlubší dozor, tak e, jak to ukázal poslední vývoj v Řecku. Spolupracujeme s řeckými kolegy a chceme vytvořit komplexní a konkrétní e, balíček ekonomických opatření, která budou obsahovat také hmatatelná opatření. Tato krize také ukázala, že trpíme určitým vakuem, pokud jde o hodnocení systemických rizik. Rada pro, Evropská rada pro systemic, systematická rizika, tak jak je navrhována, bude muset toto vakuum uh, zaplnit. Uh, dalším úkolem uh, je činnost Eurostatu, protože systém celkově eh, funguje pouze tehdy, pokud eh, se jeho nedostatky řeší prioritně. Ekonomická stabilita v Evropě může být rovněž posílena postupným rozšiřováním eurozóny. A právě v této oblasti eh, chci působit na základě stávajících a velice dobrých pravidel a zajistit tak rovné zacházení. Připomeňme se, že tento pakt je o stabilitě a růstu. Strategie EU 2020 eh, má za cíl eh, znovu dodat evropské ekonomice dynamiku. Mechanismy dozoru v rámci paktu lze využívat eh, jakožto určitou kostru a energii pro tuto strategii a dosáhnout tak jejího úspěchu. Vy, jakožto členové, jakožto poslanci Evropského parlamentu, konkrétně tento výbor, eh, bude v, při vytváření této strategie hrát klíčovou úlohu. Abychom zmodernizovali naši ekonomiku eh, v souladu se strategií EU 2020, potřebujeme eh, vyšší nebo roz, rozsálejší investice a intenzivnější inovaci. Budeme potřebovat instrumenty, které budou kombinovat zdroje veřejných a soukromých financí. Jakmile se ujmu svého úřadu, pokud nepotvrdíte, tak začnu pracovat na vytváření těchto komunitárních instrumentů, tak abychom eh, se drželi priorit pro strategii EU 2020. Sem patří eh, také opatření, no, nástroje Evropské investiční banky. Pokud je o všechna tato témata, eh, tak jak jsem již naznačil ve svých písemných odpovědích, tak chci s vaším výborem úzce spolupracovat. Dámy a pánové, dovolte na závěr, aby řekl následující. Jakožto bývalý člen tohoto parlamentu a váš úzký, blízký spolupracovník, jsem se během minulých pěti let eh, naučil, že nebo jsem pochopil, že Evropská unie dosahuje nejlepších výsledků pouze pokud parlament a komise pracují jakožto spojenci. Tato ekonomická recese eh, vyjevuje eh, velice jasně krátkodobé zájmy a naším úkolem, naším společným úkolem je eh, hájit ty nejvyšší zájmy v rámci Evropské unie, čili zájmy jejich občanů. Ptáte se, co je tím hybným motorem, tou hybnou silou pro mne. Já chci eh, pracovat pro prosperitu a spravedlnost v Evropě, stejně jako vy. Jsem si vědom závažné zodpovědnosti, eh, které nám neklade tato funkce s celým portfoliem v oblasti ekonomické a monetární politiky. A myslím si, že to bude sice tvrdá práce, ale také velice smysluplné poslání. Já chci, abychom společnou akcí oživili Evropu a abychom se vyhnuli evropské stagnace, stagnaci a politickým relevancím. Jakožto poslanci parlamentu a členové komise máme společnou zodpovědnost e, zajistit, aby se oživení v Evropě stalo realitou. A já se velice těším, abychom se společně zostili tohoto náročného úkolu. Děkuji pěkně. A první otázka ze strany EPP, pan Ganzes. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, dovolte, abych jménem členů mé politické skupiny, abych vás přivítal na výboru, protože eh, Ehm, vy sice znáte dobře Evropskou komisi, ale je to vaše první návštěva na výboru Econ a my s kolegy vám budeme klást různé otázky, které se budou hm, vracet k těm obecním liním vašeho programu. A hned, abych šel k meritu věci, tak dovolte, abych navázal na něco, co jste řekl. Vy velice natvrdo eh, Eh, říkáte, jak hodláte skombinovat ten požadavek na zdravé veřejné finance, abychom se nezadlužovali do budoucna a na druhé straně, jak to sladit s realizací nezbytných kroků, abychom eh, ukončili krizi a abychom eh, tedy oživili ekonomiku. Tak pane komisaři, jak toto chcete všechno propojit konkrétně? Děkuji, pane Gozes, za vaši otázku, která je velice relevantní. Je zcela zásadní, abych zde zdůraznil, že tyto dva cíle, to znamená růst a ukončení krize, to vůbec není něco, co by bylo v opozici. Naopak, já myslím, že se to dobře doplňuje. Růst, zdravý, udržitelný růst, znamená zdravé veřejné finance. Eh, velké deficity a velká zadluženost státu. to znamená, že vlády eh, musí eh, vynakládat větší a větší prostředky na splácení těchto dluhů, což znamená, že nejsou schopny potom dobře financovat další priority jako školství, výzkum, nebo výdaje sociální nemohou financovat. Je tedy nezbytné, abychom přeorientovali veřejné finance tak, aby byly udržitelné, abychom tak mohli podporovat růst v Evropě. To je také důvod, proč pakt stability a růstu je e, tím nástrojem, který by měl opět nás vrátit ke zdravým veřejným financím. Zároveň je třeba, abychom investovali do hospodářského růstu a abychom mohli skombinovat, sladit tyto oba cíle, tak je třeba zvýšit kvalitu našich veřejných výdajů eh, a abychom měli takové finanční nástroje, které skombinují eh, eh, veřejné finance se soukromými financemi, tak aby ten dopad na růst a byl co největší a aby to mělo co nejlepší efekt pro veřejné zdravé finance. Ano, pane komisaři, eh, v tomto kontextu se ptám, co očekáváte, jaké mají být výsledky eh, nebo výstupy toho zvláštního výboru pro krizi. Mm, to je eh, něco, co teď probíhá pod vedením kolegy Wolfe Krice. Pan komisař. Tento výbor bude nepochybně hrát velkou roli a já chci s tímto výborem pod vedením pana Klinceho spolupracovat a myslím si, že společnou snahou se nám podaří najít optimální eh, směs politických opatření, eh, kde se budou opravdu kloubit eh, jak opatření pro zdravý veřejný sektor a opatření pro tvorbu zaměstnanosti. Bude to obtížný úkol, protože, jak víte, příštích letech nás čeká právě tato exit strategy neboli strategie úniku a budeme muset eh, zhánět jak veřejné, tak soukromé investice pro růst a zaměstnanost. A já se velice těším na spolupráci s tímto výborem pod vedením pana Klincena a je jasné, že tento výbor hrál a sehrává velkou úlohu při řešení těchto problémů. Děkuji a další otázka ze strany sociální demo, socialistů a demokratů, pan Blumen. Dobrý den, pane René. Také rovněž ve jménu socialistů a demokratů vás zde srdečně v našem výboru vítám. Vy jste navržen na velice ústřední pozici ve velice obtížné hospodářské době. Chci pouze říct, že pokud se eh, nestane nic rozhodujícího, tak na konci vašeho funkčního období se bude nacházet produkce našich průmyslech průmyslových zemích stále ještě na úrovni před krizí. Proto se vás tady chci zeptat, co učiníte jinak? Vy jste hovořil o zlepšené spolupráci, máme za sebou deset let Lisabonské strategii. Jak se chcete postarat o to, že budeme mít lepší spolupráci v rámci hospodářské politiky? A jak chcete dosáhnout toho, abychom opravdu dostali něco jako New Deal, něco, co bude lepší než to, co navrhla komise v listopadu, protože to bylo ten projekt navržený v listopadu byl v podstatě bezvýznamný projekt, který opakoval staré metody a postupy. Mr. Bullman, for your, your question and, uh... Děkuji, pane Bulmane, za vaši otázku. Je pravdou, že sdílím vaše obavy ohledně ekonomické budoucnosti Evropy a právě proto musíme jednat teď a musíme jednat na obou frontách. Musíme se snažit jak o ekonomický růst, tak o zdravení veřejných financí. A v této souvislosti strategie EU 2020 eh, nabídne velice důležitý nástroj, podobně jako jakákoliv eh, ekonomická strategie v, obl- v období krize, se, musíme, se musí zaměřit na tvorbu eh, pracovních míst a musíme zkoumat všechny možnosti k mobilizaci zdrojů, pro ekonomický růst počínaje vzděláváním, inovacemi přes zelené technologie a konče digitálními službami. A v této souvislosti musíme rovněž posílit naši koordinaci ekonomických politik v Evropě. Musíme na, například využít Lisabonské smlouvy, abychom vytvořili mechanismy pro kontrolu v eurozóně a vytvořit adekvátní eh, nástroje, prohloubit tento dozor. Například eh, chceme eh, vydat doporučení pro varování členským zemím a budeme moci diskutovat eh, o tom, jak eh, v této velice závažné oblasti dále postupovat. Pane René, španělské předsednictví na začátku rohu navrhlo, aby jsme měli v rámci koordinace hospodářské politiky více závazných cílů. Já bych navrhl toto. Co kdybychom my, jakožto Evropský parlament, dostali za úkol v rámci mezi institucionální dohody monitorovat právě tuto hospodářsko-politickou koordinaci? kdybychom, co kdybychom navrhli radě, že by nemohlo docházet ke změnám hospodářské politiky, aniž my bychom jakožto parlament byli konzultováni. Dokážete si něco takového představit? Thank you. I have a... Děkuji. Já jsem v nedávných dnech debatoval velice živě na toto téma. Také jsem um, hovořil se zástupce španělského předsednictví. Podle mého názoru příštím krokem pro zlepšení e-, e-, koordinace v oblasti ekonomiky je co nejvíce využít Lisabonské smlouvy pro vytvoření mechanismu dozoru v eurozóně. Musíme samozřejmě vytěžit co možná nejvíce z této smlouvy, tak aby Evropská unie a eurozóna byla dobře zastoupena v mezinárodních finančních institucích. Budu samozřejmě působit na základě této smlouvy a také ehm, rámcové směrnice, která se diskutuje v parlamentu a doufám, že se nám podaří najít nejlepší způsoby, jak zapojit parlament a tento výbor v oblasti ehm, tvorby nejenom e, ekonomických e, jaksi politik, ale i dalších oblastí v Unii. Děkuji. Teď se dostáváme k otázce ze strany ALDE. Paní Skulát. Paní Skulát. Děkuji. Já, pane komisaři, vás vítám za liberály a demokraty ALDE a budu pokračovat se stejným tématem. Krize nám ukázala jasnou věc, to znamená, když se dobře zorganizujeme, tak jak se to dobře zorganizovalo v měnových záležitostech, tak jsme schopni eh, hovořit eh, Evropa jedním hlasem. A když eh, Lisabonská strategie byla méně slabá, tak jsme na to jako Evropa nereagovali, abychom měli názory. Na to otázka jedna již byla položena, ale to nám dělá starosti všem. Co navrhujete konkrétně pro to, abychom eh, reagovali více evropsky na tyto problémy? A když máte na mysli Lisabon, co vás napadá? Vy jste hovořil o tom, že máme hovořit jedním hlasem ex, vůči externímu světu, ale jak to uděláte s tou koordinací? Protože pro občany, když teď nahradíte slovo eh, strategie, Lisabonská strategie výrazem Evropa 2020, tak to občanovi moc toho neřekne. Děkuji. Děkuji, paní Goulart, za vaši otázku. A nyní. Uh, uh, Co chci udělat v oblasti koordinace ekonomické politiky? S ohledem na rozvoj ekonomiky především v eurozóně a toho, čeho jsme se, čím jsme se poučili z globální uh, ekonomické krize, mohu říct, že členské státy e, budou spolupracovat na dosažování těchto cílů a jak jich dosáhnout. E, k tomu bych e, řekl tři věci. Jak už jsem uvedl, musíme využít smlouvy k reformě mechanismů dozoru a spolupráce v eurozóně, dále prohloubit preventivní dozor Komise například bude mít eh, možnost vydávat varovná doporučení členským státům za druhé. Eh, stejně jako musíme využívat, využívat eh, Lisabonské smlouvy k tomuto prvnímu kolu, tak musíme to využít také k vyrovnávání makroekonomických nerovnovách. A ty mechanismy dozoru budou velice důležité. A v této souvislosti, a to si myslím právě, že tam směřuje vaše otázka, v této souvislosti můžeme využít těchto nových nástrojů a uh, využít e, té smlouvy, která jakožto rámce, který nám umožní pohybovat se směrem k našim cílům. Musí to všechno být založeno na partnerství a opravdovém vlastnictví Lisabonská strategie eh, trochu postrádala to vlastnictví a ten monitoring, eh, který eh, byl prováděn na základě tehdejších pravidel, nebyl příliš účinný. Proto musíme mít jasné politické představy, které nás dovedou k realizaci této strategie. A třetí bod, omlouvám se, ale vypršel vypršel čas. Silvie, máte možnost položit další otázku. Já jsem měla otázku, jak je ten třetí bod, pane komisaři. Děkuji, paní Kulárt. Vlastně to bychom neměli podceňovat. E, jde o to, abychom pracovali e, na tom, abychom e, eurozónu Eh, zastupovali jednotně v mezinárodních institucích a na různých fórech, jako je G20 nebo Mezinárodní měnový fond a podobně. Nyní zatím eh, eh, jsme zjistili tedy, že když budeme sjednoceni, tak budeme mít vůči roli a takže na to je třeba dbát. Já hm, k tomuto hodlám předložit sdělení až eh, tedy o této věci bude diskutovat komise, až to prodiskutuje. Takže to je třeba teď eh, využít. A i zde máme tu možnost eh, kvalifikované většiny, právě která nám posílí tuto jednotu zastupování. Uh, Děkuji pěkně, dopadlo to hezky s tou dodatečnou otázkou. Zelení, pan Gigel. Také za, naši také za naši politickou skupinu vás, pane René, srdečně vítám. Chtěl bych přesně navázat na to místo, o kterém jsme zde hovořili. Pokud se podíváme na současný vývoj, totiž, že část členských zemí eurozóny momentálně se nechází na pokraji ekonomického kolapsu, Tyto země bojují s velkými deficity, s velkou nezaměstnaností a ostatní země eurozóny bojují s podobnými problémy, tak vidíme, že tady ten vývoj se jakýmsi způsobem rozchází. A když vy říkáte, že budete vydávat varování či doporučení, tak si myslím, že to opravdu nestačí pro to, abychom dosáhli rozvoje, který bude uh, nebude tak napaden krizemi. Proto se vás ptám, jakým způsobem chcete dosáhnout toho, aby jednotlivé země prováděly více vyrovnanou hospodářskou politiku. A tím mám na mysli rovněž také finanční politiku. Já jsem k tomuto tématu zatím mnoho neslyšel. Thank you. You're right. Děkuji. Máte pravdu, pokud jde o ten ekonomický dozor. Nezaměstnost je největším problémem. A pro každého, kdo ztratí práci, je to osobní drama. Musíme se zaměřit na tvorbu pracovních míst a ekonomický růst, abychom potírali nezaměstnanost. A proto musíme zmobilizovat veškeré prostředky a zdroje pro dosažení růstu. V souvislosti nebo v kontextu Evropské unie budeme muset mobilizovat všechny komisaře, všechny parlamentní výbory, všechny takzvané podílníky takovým způsobem, aby eh, mohli svým způsobem eh, přispět s našemu společnému podniku. Dále vzdělávání je velice důležité pro to, aby Evropa překonala toto krizi a aby opravdu mohla budovat ekonomiku založenou na znalostech, znalostní ekonomiku. Já jsem přesvědčen o tom, že kvalitní vzdělávací systém poskytuje rovné příležitosti. Já bych zde sám neseděl, pokud bych neprošel takovým systémem. Jsem tím, kdo věří v inovaci a v rozumný růst. Od svých kolegů komisi budu očekávat eh, hodně akcí, ať už v oblasti inovací, v oblasti vzdělávání, v oblasti životního prostředí. Musíme zmobilizovat všechny komisaře a všechna ředitelství a všechny parlamentní výbory, aby hledali zdroje, jejichž lze pro obnovu růstu využít. Je potřeba, aby všichni zainteresovaní měli opravdu pocit, že jsou vlastníky toho kterého projektu. Děkuji a dodatečná otázka. Podle toho, jak to vidím já, jste na mou otázku přesně nezodpověděl. My také my pomyšlíme na investice do vzdělávání a věříme na ekologickou ekonomiku, ale otázkou je, jak zabráníme tomu, aby část členských zemí se nepodílala na takovémto vývoji pomocí své daňové politiky a část ostatních zemích příliš mnoho konzumovala tím způsobem, jim bude investovat a aby v jedných částí zemí byly příliš vysoké náklady na mzdy a v jiných zemích příliš nízké náklady na mzdy. Já jsem se ptal na to, jakým způsobem chcete zabránit tomu, aby e, i nadále docházelo k takový, takovéto nerovnováze v zámci jednotlivých členských zemí. Je pravdou, že hovoříme hodně o globálních makroekonomických nerovnováhách. E, americká ekonomika je deficitní a evropské ekonomiky jsou v globálním ohledu e, udržitelnější, přestože samozřejmě většina členských států se potýká s vážnými problémy pokud jde o udržitelnost jejich vlastních veřejných financí. Já se domnívám, že vy zde nastolujete debatu, která je důležitá. Musíme vzít foru i interní nerovnováhu evropské ekonomiky. A já jakožto komisař, pokud budu potvrzen ve své úřadu, chci v této debatě pokračovat analytickým způsobem a zkoumat, jaké jsou důvody této nerovnováhy a také zkoumat, zda jsou problémem e, pro Evropskou unii z hlediska zaměstnanosti a ekonomické rozvoje. Děkuji a dostáváme se k ECR, pane Epping. ECR, pane Epping, pardon. And warm welcome also. I já bych vás chtěl přivítat za ECR. E, pane designovaný komisáři, když se teď podíváte na eurozónu, tak to vypadá e, jako takový eh, krásný eh, sice obrázek, ale s velkou dírou uprostřed, protože veřejné finance eh, jsou na tom špatně, takže vůbec se nerespektují pravidla ekonomické unie, měnové unie, takže hm, jak budete mít dostatečnou sílu, abyste se postavil tváří v tvář těm státům, především těm velkým státům, které nerespektují růst, eh, pakt stability a růstu. A myslíte si, že eh, ty země, které eh, nerespektují toto konzistentně, pravidelně, tak myslíte si, že by měly opustit eurozónu? Thank you for this, uh... Děkuji za tuto otázku. Takže tu otázku, zdali budu dostatečně silný, abych se postavil jim tváří v tvář, tak to nechám na posouzení jiným. Takže já jako komisař odpovědný za rozšiřování, tak mám eh, určité zkušenosti z mezinárodních vyjednáváních. A eh, zde teď, když ale jde o interní jednání uvnitř EU, eh, tak tam často ty kompetence komisařů nejsou tak silné, protože v oblasti třeba jako je rozšiřování, tak zde hm, musíte eh, tedy eh, mít tu eh, schopnost tedy přesvědčovat o těchto politikách a každé klíčové rozhodnutí znamená jednomyslnost členských států. Ale já jsem rád, že v této funkci zde budu mít silnější kompetence právě díky paktu stability a růstu. A ujišťuji vás, že pokud to bude potřeba, tak já využiji veškeré možnosti, které mi tento nástroj dává, abych eh, zajistil, že členské státy Evropské unie a jejich eh, tedy finance, že budou udržitelné. <clears throat> Uh, no, konkrétně tedy teď, myslíte si, že by to bylo možné třeba takové Řecko, když se jim vymknou k veřejné finance z kontroly, tak eh, je možné donutit, aby opustili eurozónu? Je tady ta možnost? to nehodlám činit. Řecká vláda je si vědoma závažnosti situace. Samozřejmě komise tuto věc velice pečlivě zvažuje a minulý týden eh, eh, jsme uspořádali cestu eh, odborníků do Řecka a v průběhu tohoto měsíce budeme řešit problém deficitu Řecka, zahájíme tedy příslušné řízení a přijmeme i mm, určitá doporučení. Samozřejmě úzce spolupracujeme s řeckou vládou a je zásadní, aby řecká vláda velice záhy, tedy v příštích týdnech či dnech, aby předložila komplexní politický balíček, včetně konkrétních opatření, jak snížit eh, přemrštěný deficit veřejných financí, eh, který eh, představuje dnes asi 240 Děkuji a nyní Gue Pan Klut. Já, danke schön. Děkuji. Pane Rehene, na počátku ehm, vašeho úvodního projevu jste se velice jasně přihlásil k sociálnímu tržnímu hospodářství a já bych se k této otázce rád vrátil. K tomu, pokud vás správně chápu, patří to, že stát zastává důležitou hospodářskou úrohu, je důležitým faktorem v ekonomice, je aktérem v ekonomice a patří k tomu rovněž toho, že je také stát důležitým faktorem na pracovním trhu. Ve skandinávských zemích je to praxí celou řadu let a tímto způsobem se rovněž podařilo v posledních 15 letech jednoznačně a silně snížit nezaměstnanost pomocí této politiky. Vy pocházíte z Finska, proto se vás chci zeptat, jakým způsobem pohlížíte na roli státy jakožto hospodářského aktéra a aktivního faktoru na pracovním trhu. A e, má, chtěl by se rád posilovat takovou tu roli státu během španělského předsednictví, které by vás možná mohlo v tomto podpořit? Děkuji, Klute. pane Klute. Jak už jsem uvedl, já věřím v sociální tržní ekonomiku, poněvadž funguje a vytvořila evropský model společnosti. Je to evropský model společnosti, který na jedné straně má tu dynamiku podnikatelství a sociální solidaritu na straně druhé. Pro mne stát musí sehrávat úlohu a hovoříme-li, hovoříme-li například o strategii EU 2020, tak to znamená, že potřebujeme stát, který umožní a usnadní ekonomický rozvoj, stejně jako vzdělávání, inovaci, používání ekologických technologií, digitální služby a zlepší jak veřejný sektor, tak samozřejmě i ten soukromý. Domnívám se, že stát a trh mohou existovat společně. Jde o to najít tu správnou rovnováhu a ne pouze rovnováhu. Je jasné, že stát zodpovídá za vytváření eh, předpokladů pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Doplňková otázka? Já. Ano, důležitým aspektem je zde úloha státu jakožto hospodářského aktéra, a tím mám na mysli privatizace privatizacím docházelo také na nátlak Lisabonské strategie. Tak to jsem to alespoň vnímal v Spolkové republice Německo. A proto se vás ještě jednou ptám, jak eh, vidíte, jak nahlížíte na problematiku privatizací? Privatizace jakožto taková není eh, pouze v kompetenci Evropské unie. Lze ji využít eh, rozumným způsobem na straně členských států, ale je opravdu na členských státech rozhodnout, jak si uspořádají veřejné služby a služby sociální. Komise má v úmyslu předložit návrh rámce pro sociální, pardon, veřejné a e, sociální služby, což považuji za velice dobré a chci k této diskuzi také přispět. Myslím si, že to je podstatnou součástí evropské sociální tržní ekonomiky. Jde o to, abychom měli efektivní a dobře fungující e, veřejné a sociální služby s dobrou kvalitou. Uh, uh, Děkuji. Za EFD pan Blum. Is Mr. Bloom not here? Není zde? Ne. Takže v tomto případě pan Martin z nezařazených. Jo, danke. Děkuji. K způsobu vaší práce, pane Pozdáře. V eh, odpovědi na otázku 3 říkáte, že chcete zajistit přístup k informacím tak, jak byste to sám požadoval nebo tak, jak jste to sám požadoval, když jste sám byl poslancem. Tehdy, v těch letech, eh, byla velká otázka transparentnost a dále eh, Disclosure Lobbying Act. Jste ochoten ty základní principy, které v něm jsou obsaženy, také dodržovat ve vaší vlastní práci, být jakýmsi zářným případem v této oblasti a jakým způsobem se chcete bránit velkým, velkému lo, lobistickému ovlivňování, kterému budete jistě vyspaden a jakým způsobem t, eh, budete chtít přispět k větší transparentnosti. Co mám vlastně chápat pod tímto vaším vyjádřením, že budete poskytovat stejnou míru transparentnosti, jakou byste býval sám požadoval. Děkuji pěkně, pane Martine. Už je to dlouho. Před deseti lety eh, jsme připravovali eh, kodex chování a pravidla transparentnosti a myslím si, že jsou to oba velice moderní produkty a myslím, že se k tomu mohu přihlásit. Jsou modernější než například eh, eh, ty kodexy chování a pravidla pro transparentnost v členských státech, například na severu. Ve Finsku je 34 výjimek eh, z těch pravidel o transparent, pro transparentnost a v komisi jejich je velice je, je jich mnohem méně a ta naše pravidla pro dodržování transparentnosti jsou mnohem přísnější. Předseda Barroso a místo předseda Ševkovič po schválení komise eh, budou zajišťovat dodržování těchto pravidel transparentnosti a kodexu chování, pokud jde o lobbying, lobování. Týká se to samozřejmě všech eh, institucí Evropské unie, které by se měly přihlásit k tomuto kodexu chování v budoucnosti. Já nemám eh, obavy o sebe a neměli by se se bát ani vy. Já eh, dám přednost večeři doma se svojí rodinou před nějakým opulentním obědem s lobbysty. Ale neberte to samozřejmě jako urážku. Do we have follow-up? Byla doplňující otázka, ano? Äh, ne pouze v této otázce jsme zajedno, ale říkal jste, že potřebujeme strategii pro překonání současné krize. Eh, Kancelářská největší členské země Evropské unie si vzala za cíl, že každý aktér, každý produkt a každý region musí podléhat kontrole v oblasti finančních trhů. Je mi jasné, že to není váš, vaše centrální oblast vaší působnosti, ale hovoříte také i o kolegialitě mezi sporem komisařů. Jste ochotný eh, se zasazovat o tento cíl v rámci komise? A ještě jedna konkrétní otázka. Jste ochoten tento disclosure on Lobbying Act dodržovat i v rámci vaší činnosti? Takže to jsou dvě jasné otázky. A rád bych slyšel dvakrát ano. Děkuji, začnu s tou druhou otázkou. Já jsem přítelem USA, ale samozřejmě neopisuji jejich model tak, jak je. Nejprve se s ním chci seznámit, s tím, jak ten model funguje. A pokud je o finanční trhy, tak makro a mikroobezřetnost a dozor samozřejmě spolu souvisí. Kolega pan Barnier, také kandidát na komisaře, bude mít eh, na starosti v případě potvrzení ve své funkci o mikro takzvaná, tak, takzvanou mikroobezřetnost nebo obezřetnost v oblasti mikroekonomiky. Budeme zvažovat návrhy ohledně eh, současného dozoru v oblasti mikro- a makroekonomiky. Já se budu zaměřovat spíše eh, na tu makroekonomiku v rámci své funkce a budu dbát na to, aby tento balíček zákonu byl přijat. Děkuji. Eh, dorazil pan Blum. Jste připraven položit otázku? Jednu minutu, prosím. Mr. Blum? Yeah, Jeffrey? Pane Blume, jste připraven? Thank you very much and apologies. Děkuji, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. A já jsem rád, že jsem vůbec sem dorazil. A pane René, eh, hodně štěstí do nového roku. Co mě velice zneklidňuje, je je, že politici velice málo se ponaučili z té nedávné nebo současné krize. Je třeba zdůraznit, že začátek této krize v podstatě se datuje do 70. let. To je komunitární zákon nebo předpis o reinvesticích, což je, takov, což je taková směsice sociálního inženýrství a my jsme očekávali, že budou respektována kritéria due diligence u eh, bankovnictví a to mm, mm, je eh, něco, ale eh, co znamenalo, že spíše ty banky se chovaly konspirativně a to všechno nakazilo celý svět, dostalo to všude, včetně do Asie a my máme tedy hm, zde regulační orgány, které hm, pane máte pouze minutu na otázku. A vy už jste minutu vyčerpal, pane Blume. Vy jste otázku ani nepoložil. No otázka je, můžete mě ujistit, že se ponaučíme z našich zkušeností z minula? a že vše budeme řešit řádně, protože to je selhání politiků a centrálních bank. Ano, dobře, žádnou následnou otázku již nebudete moci položit. Pane komisaři, chcete odpovědět? Děkuji. Já mm, jsem pochopil, že kladete otázku, která se týká toho balíčku, který se týká eh, finanční regulace bankovnictví a eh, jak, eh, co jsme se ponaučili podle mého názoru asi by bylo více než záhodno, eh, kdyby zákonodárné orgány, tedy Rada a parlament eh, společně, aby velice záhy přijali legislativní balíček eh, o e, e, makro obezřetnostním dohledu a mikroobezřetnostním dohledu. To si myslím, že bude velký krok vpřed Eh, směrem k tomu, aby eh, eh, finanční dohled plnil své úkoly v Evropě i na celém světě. To je velký problém. Já jsem před pár týdny zastupoval komisi v radě, kde velice jasně jsem radě řekl, že já Mm, ve stávající funkci mm, jako komisař eh, pro eh, rozšíření a já jsem tam tedy zastupoval paní Wallström, takže já jsem eh, řekl, že my vítáme ty silnější pravomoce právě pro regulaci finančních trhů, jak tedy na úrovni makro, tak na úrovni jednotlivých hospodářských subjektů. A já doufám, že ten výsledný produkt skutečně zajistí efektivní finanční dohled a regulaci. Děkuji, takže 20 sekund pro následnou otázku, pokud chcete, můžete. Ano, děkuji za to, za tu odpověď. Ano, já jsem chtěl, eh, jenom abychom si uvědomili, eh, jak ten problém vznikl, a ten vznikl v 70. letech, a to je třeba uznat. Eh, já se podívám do učebnice historie a podívám se, jak to bylo s těmi sociálními opatřeními v 70. letech. Samozřejmě my máme za sebou mm, dlouhou historii eh, eh, různých eh, tedy problémů, které jsme řešili v minulosti a teď máme před sebou velký problém, tedy řešit krizi a finanční sektor musí být předmětem tohoto finančního balíčku, který přijme Rada a parlament. Děkuji a nyní přejdeme mm, k dalšímu kolečku eh, otázek a teď EPP. Eh, e První. Ja, vielen Dank. Děkuji. Pane komisaři, má, jste rezignoval na jeden z nejobtěžnějších portfolií. Pakt o stabilitě a růstu již v podstatě neplatí. Je na pokraji zhroucení, některé státy jsou na pokraji státního bankrotu a vy jste odpověděl na otázku pana Gozese, že chcete vypracovat nové finanční instrumenty, které eh, přispějí ke konsolidaci. Já si myslím, že to nestačí. Eh, státy musí zejména přistoupit k reformě reformě veřejných dluhů a dalším reformám v ekonomice. A proto se chci zeptat, jak si to představujete, co chcete konkrétně udělat, jaké instrumenty chcete použít, jak chcete prosadit to, aby došlo k zavedení reform a hlavně k snižování schodků, protože to je v současné době velikým nebezpečím pro stabilitu eura. Děkuji pěkně, pane Langene. A je pravdou, že před námi je opravdu vážný a velký úkol, konkrétně abychom zajistili budoucnost Evropy a e, posílili evropskou ekonomiku. V této souvislosti Pakt stability a růstu nám nabízí určitý rámec e, pro oživení a vytvoření udržitelných veřejných eh, financí. Je zde potřeba dobré koordinace. Eh, nelze aplikovat jedno řešení na všechny oblasti. Lze, je potřeba brát v úvahu specifika té které země a také ta opatření v rámci únikové strategie dobře načasovat a dát jim správné pořadí. Jak eh, naznačila Rada EU, a já s tím souhlasím, fiskální konsolidace by měla být zahájena nejpozději v roce 2011. V některých zemích eh, vzhledem k jejich vysokým deficitům a omezenému fiskálním prostoru by to mělo nastat ještě dříve. To jsem uvedl také ve svém úvodním projevu. K tomu totiž může dojít pouze tehdy, když ta ozdravná opatření budou stát na pevných základech. A smyslem je, abychom se věnuli zkušenostem eh, z velké hospodářské deprese v 30. letech anebo z japonské ekonomické krize. Musíme to připravit velice dobře a jakmile se ekonomika začne zotavovat, budeme muset jednat eh, odhodlaně jednat, abychom dosáhli těchto cílů. Doplňující otázka? Známe vaše práci jakožto komisaře pro rozšíření, nebyli jsme, nesouhlasili jsme vždy s vámi, ale chtěl bych se nyní zeptat, jakým způsobem změníte svou strategii v pořeči komisaře, protože nyní musíte ukázat jakožto komisař odvahu, jinak bude ohroženo euro budete schopni opravdu vždy dospět k jasným rozhodnutím? I have a great appreciation of, uh... Já si velice cením kolegy Almonia a mám v úmyslu sledovat jeho kroky a analyzovat jeho akce pokud bude potvrzen ve své funkci. Zároveň musím říct, že v oblasti ekonomické politiky je partnerství mezi členskými státy naprosto nezbytné. A připomeňme si, si že eh, ta smlouva a pakt stability a růstu nám eh, nabízí rámec, v rámci něj se můžeme pohybovat. Eh, již velice brzo mne čeká Eh, test, pokud všechno bude běžet podle plánu. Jsme totiž eh, v souvislosti s Řeckem ve velice kritické situaci. Na konci tohoto měsíce na přelomu ledna a února se bude hovořit o postupech pro řešení eh, nadměrného deficitu a před, předložení konkrétních opatření. Um... Děkuji. Nyní přejdeme k další otázce. Pan Hofmarka EPP opět. Děkuji. Já e, velice vítám vaše priority, pane René. Udržitelné veřejné finance, to je jedna z nich. A důvody jsou jasné. Eh, to je jednak jeden z mechanismů, který máme v Evropské unii. My jsme před pár lety změnili pakt stability a růstu, abychom do něj vnesli větší flexibilitu a eh, výsledek je takový, že když jsme se dostali do krize, tak celá řada členských států využila ten prostor a eh, a poté ty členské státy nebyly schopny odolávat e, té hlubší krizi a ty deficity se ještě prohlubovaly. Takže možná v dobrých dobách bychom měli e, spíše jít tou cestou mít přebytky veřejných financí mm, ale e, a proto potom bychom mohli dodržovat pravidla i v těch špatných dobách. Navrhnete něco podobným směrem? Kdybyste, jak Mark, podle mého názoru, tak eh, pakt stability a růstu nám dobře posloužil v kontextu finanční krize a ekonomické recese členské státy mohly využít eh, tu větší flexibilitu která eh, eh, byla povolena eh, touto reformou paktu pro výjimečné okolnosti. Ano, a v těchto letech 2009-2010 jde o výjimečnou situaci, jde o finanční krizi a ekonomickou recesi. Je to propojeno s otázkou pana Langera Mm, ano, musíme eh, eh, aplikovat tento pakt s větší disciplínou. A v tomto kontextu platí, že musíme mít i tu možnost eh, takového širšího dohledu, mm, i včetně makroekonomické nerovnováhy a podobných věcí, nad kterými musíme dohlížet. A musíme mít i metody hlubšího dohledu eh, v kontextu článku 121 126 nové smlouvy, která nám tuto možnost dává. Já hodlám předložit eh, sdělení o eh, posílené koordinaci hospodářských politik a dohledu, jakmile nastoupím do funkce, pokud budu potvrzen tak abychom měli možnost diskutovat o tom, jak dále posilovat aplikaci paktu stability a e, růstu i v těch e, dobrých dobách, jak jste se ptal. Následující otázka, doplňující. Konkrétněji, jste ochoten navrhnout e, silné požadavky, které se týkají i přebytků rozpočtu pro dobré doby, dobré časy, protože pokud členské státy využili ten prostor pro schodky, Mm, tak eh, poté už eh, nemají, eh, nebudou mi žádný prostor, když tedy nebudou šetřit v dobrých časech. A já si myslím, že tak bychom se měli ponaučit z této krize. Ano, určitě to bude jádrem naší diskuze o posilování Eh, dohledu v Evropské unii, eh, protože eh, některé členské státy se dostali do krize v době, kdy na tom byli docela dobře s veřejnými financemi, tak potom byli na tom lépe pro ty různé stimulační balíčky a podobně. A my já, mm, pokud je o tu reformu paktu, tak já bych chtěl jít, ano, tímto směrem, ale nejprve musíme všechno zanalizovat. A až to zanalizuji, tak předložím návrh, pokud tedy budu potvrzen ve funkci. Hey, next it... Děkuji. Uh, paní Tyson. Vážený pane Designovaný komise, vážený pane komisaři, pokud chceme uskutečnit sociální tržní hospodářství, tak se musíme postarat o to, abychom měli větší růst v rámci zelené ekonomiky, aby zde vznikala pracovní místa. Vy se chcete opřít o strategii Evropa 2020, ale já se obávám toho, a tady se připojuji kolegům, že externí druk na členské státy bude příliš malý na to, aby se dosáhlo realizace dohod. Říkal jste, že dohledový mechanismus pro stabilitu propůjčí nové strategii více bezpečnosti. To jistě ano, ale na druhou stranu eh, stále ještě nemáme možnost vyvíjet dostatečný nátlak. Jak to vypadá například se sankcemi? Možná bychom mohli pomýšlet spíše na to, zavést místo sankcí eh, jakési pochvaly, odměny. The experience of, uh musíme vycházet ze zkušenosti s Lisabonskou strategi- strategií. Byly, to, byly tam nedostatky, eh, selhání, ale i úspěchy. Máme například eh, z... bližší názory na eh, pracovní trh a sociální zajištění. Tento názor třeba já sdílím s kolegy z eh, Dánska a Holandska. A ve samotné strategii byly dvě chyby. Nebyla tam efektivní metoda monitorování a dohledu a za druhé tato strategie postrádala důraz na akce na úrovni EU. Tato dvě selhání lze napravit. Pokud je o to první, tak tomu bych rád řekl toto. Nemyslím si, že členské státy EU a komise či parlament by um, byli protivníky, není mezi nimi konfrontace a pokud chceme dosáhnout úspěšného naplnění strategie EU 2020, budeme potřebovat zapojení všech podílníků, včetně odborů, tak, aby e, přijali své kroky za své. Pouze tehdy dostáneme konkrétních výsledků, pokud je o ekonomický růst a udržitelnou zaměstnanost. Takže já si myslím, že díky partnerství máme legitimnější nebo máme větší šanci provádět kvalitní monitoring a zajistit Eh, toho, aby se těch společných cílů dosahovalo na národní úrovni. Doplňující otázka. Komisář říká to chrách. Ještě krátká otázka. Ráda bych věděla, zda jste ochoten v rámci vašich přeskumů rovněž proskoumat, zda je možné, aby členské státy, které se opravdu snaží, zda by tyto státy bylo možné nějakým způsobem odměnit. A naopak státy, které se nesnaží, zda by tyto státy bylo možné nějakým způsobem potrestat. I think, uh... Já si myslím, že pokud jde o plánování a rozhodování o strategii EU 2020, musíme mít na zřeteli jak podněty, tak nástroje, které máme k dispozici, pokud chceme zajistit úspěch této strategie. A já jsem připraven zvážit, jaké podněty můžeme nabídnout členským státům z hlediska dosahování této strategie Úvodem jsem také řekl, že budeme chtít, aby členské státy eh, předkládali eh, určité, určitý přelet o tom, jakým způsobem se využívají evropské peníze pro veřejný sektor. Další otázka socialistů a demokratů. Paní Perez. Komis... Děkuji, paní předsedkyně. Pane eh, komisaři, eh, vaše portfolio bude zásadní v nové komisi, protože to znamená velkou odvahu i představivost pakt stability byl úplně zpřevrácen a ani neumožnil, ani před krizí, abychom e, směřovali ke konvergenci našich ekonomik v eurozóně a mm, mm, navíc tato krize nám ukázala velké nedostatky, e, protože zde existují spíše větší rostoucí divergence mezi ekonomikami Evropy a to nemůže být takto v měnové unii. Co hodláte učinit, abyste napravil tuto situaci? Vy jste rovně rovněž hovořil o tom, že musíme mít inovující způsoby financování, e, možná i otázka e, společného e, řízení dluhu, eurobondy bychom vydávali, nebo Evropská investiční banka by měla jiné, ještě další nástroje, potom bychom měli další multilaterální nástroje. Thank you for your question and... Děkuji za vaši otázku. Pokud dovolíte, já bych se ještě vrátil k té předchozí odpovědi, abychom ušetřili čas, pokud je o koordinaci uh, ekonomiky, koordinaci dohledu nad ekonomikou, tak myslím si, že jsme se v té, z této krize poučili to, že musíme své akce lépe koordinovat. A to bude jeden z klíčových úkolů příští komise ve spolupráci s parlamentem. V souvislosti s novými finančními nástroji jste se zmínila o eurobondech nebo dalších bondech v rámci EU, takzvané EU Project Bonds. Musíme také zmínit eh, infrastrukturu na evropské úrovni, evropské sítě. A musíme se na to podívat eh, novýma očima. A pokud jde o financování těchto projektů, tak eh, já jsem otevřen tomu, aby se v tom pokračovalo společně s Evropskou investiční bankou. Evropská investiční banka již poskytuje eh, produkty, jak se využívá pro investice do vývoje infrastruktury v Evropské unii. A já si myslím, že to je příklad, kde potřebujeme ten nový pohled a já jsem otevřen v tom smyslu, že budeme zkoumat veškeré z, možné zdroje jsou ze soukromého i e, veřejného směru, tak abychom zajistili udržitelnou zaměstnanost v Evropě. Euh, Děkuji. A v tomto dochu, co si myslíte o té iniciativě, která by umožnila, abychom o ekonomických otázkách mm, diskutovali na vyšší úrovni, na úrovni eh, eh, politických strategií, eh, například na Eh, úrovni Evropské rady, aby to svolával pan Van Rompuy a aby se to stalo skutečně prioritou evropské politické agendy. Myslíte si, že by bylo možné eh, i mm, takto řídit nebo koordinovat eh, tyto aktivity, tak jak vy jste i nastínil vlastně od samého začátku, o tom mluvíte, ale i bez toho, že vy ve vašem portfoliu nemáte tu otázku dohledu nad finančními trhy. Děkuji. Já jsem si jist, že budeme úzce spolupracovat eh, s panem Barnierem, kolegou kandidátem na komisaře, pokud jde o dohled v oblasti mikro a makroekonomiky. Již jsem s ním o tom hovořil na toto téma a dohodli jsme se, že budeme pokračovat ve, v naší spolupráci za předpokladu, za předpokladu, že budeme potvrzeni ve svém úřadu. Pokud jde o Evropskou radu, tak myslím si, že Evropská rada se bude zasazovat o další práci v oblasti strategie 2020 a předseda Barroso převzal eh, zodpovědnost za vypracovávání této strategie a já mu budu poskytovat podporu v oblasti horizontálních eh, problémů v oblasti ekonomické politiky a budu se snažit, aby i Evropská rada e, se angažovala v oblasti koordinace ekonomické politiky. Já samozřejmě e, nebudu e, se účastnit zasedání Evropské rady, to bude předseda Baroso, ale budeme spolupracovat. Další otázka, pan Dumango. Pane komisaři, vy eh, před chvílí jste vyjádřil eh, přání, abychom se vrátili k takové rozpočtové kázni hm, a růst v roce 2010 10 asi bude eh, nižší než 1%. A nemyslíte si, že je teď předčasné hovořit o této rozpočtové disciplíně, protože to by mohlo ohrozit růst? A mm, hodláte e, si ponechat i ta opatření pro podporu a samozřejmě veškeré veřejné výdaje musí být vyhodnocovány, aby e, e, mm, neprohlubovali mm, ten schodek, ale zde Mm, pane komisaři, budete provádět ale eh, analýzy dopadu, kdy budete eh, analyzovat, eh, jaký je efekt těch veřejných výdajů, které tak masivně na sebe vzaly členské státy? First, you are right that, uh... Především bych rád řekl, že máte pravdu v tom ohledu, že Evropa v současné době uh, trpí nebezpečím eh, malého výkonu a eh, náš potenciál nebyl během finanční krize využíván. Bude určitě trvat nějakou dobu, než se vrátíme eh, na tu stezku ekonomického vývoje a budeme schopni využít svého růstového potenciálu. Abychom toho dosáhli, musíme spojit dvě věci a to se týká první části vaší otázky. Musíme propojit investice veřejného a soukromého původu směřující do inovací, vzdělávání, ochrany životního prostředí a ekonomiky, která šetří zdroje. A zároveň musíme rozhodnout o tom, jaká bude strategie ústupu, tak abychom se mohli opět vrátit k systému udržitelných veřejných financí. Takže ten eh, První směr je směrem tedy vzhůru, jsou to investice, a ten druhý faktor je spíše, má spíše sestavnou tendenci. Pokud chceme zvrátit ten trend v oblasti veřejných financí, tak je před námi situace, kdy budeme financovat pouze uh, své dluhy a samozřejmě nám budou chybět zdroje na investice. A proto musíme uh, najít správný způsob, správnou cestu. A k tomu je potřeba inovativních finančních nástrojů, které budou spojovat eh, zdroje, finan, finanční zdroje soukromého i veřejného původu. V rámci té ústupové politiky, exit strategy, tak eh, Eh, mm, když hovoříte o eh, udržitelnosti veřejných financí, tak je eh, třeba i, myslíte si, omezit ty sociální tlumiče, to znamená ty různé systémy, obligatorní systémy sociálního zabezpečení jako důchodového, protože víme, že to by asi hrálo cyklicky. Evropský model společnosti znamená, že e, veřejné služby, včetně zdravotnických služeb, sociálních služeb, e, hrají klíčovou roli. To je jeden ze základů evropského sociálního systému. Ale zároveň, abychom měli udržitelný sociální model, tak musíme mít udržitelné veřejné finance. A to bude na členských státech, protože to je v kompetenci členských států. Zde jde o národní kompetenci které eh, členské státy rozhodují, jak budou přidělovat peníze z rozpočtu a budou sami rozhodovat o prioritách, co budou prioritně financovat. Já si myslím, že je zásadní, aby členské státy ve svých rozpočtech, aby zlepšili kvalitu veřejných výdajů, aby se zaměřili na mm, takové oblasti, které posílí ekonomický růst a vytvoří zelenější ekonomiku, tak aby to bylo v souladu s cíly Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně, za ALDE, eh, pan Wolfgang Klinc. Evropská unie a USA neustále zdůrazňují, jak eh, úzce chtějí spolupracovat, eh, jak chtějí společně překonat krizi a zajistit, aby se taková krize již neopakovala. Ale já mám pocit, že skutečnost vypadá jinak že se spíš od sebe vzdalujeme, když pomýšlím například na nutnou rekapitalizaci bank, když pomýšlím na mezinárodní účetní standardy a když pomýšlím na otázku toho, co kde a jak se má regulovat, já mám pocit, že Evropa je dnes od Ameriky vzdálená více než třeba před třemi lety. Proto se chci konkrétně zeptat, co chcete udělat zcela konkrétně v příštích 12 měsících, abyste zajistil to, že nedojde k novému propadu a že se nerozvinou další rozdíly a nebude třeba eh, dojít, eh, například, nebude třeba muset dojít k arbitráži. Eh. Děkuji, pane Klinci. Částečně s vámi souhlasím, částečně ne. Souhlasím v tom, že budeme muset zlepšit naši spolupráci s USA, pokud jde o ekonomickou politiku. Ovšem zároveň v souvislosti s činností G20 jsme se za poslední dva roky jsme se dohodli na eh, masivním balíku fiskálních stimulů, jak eh, rozpočtových, tak finančních. Hovořím o rozhodnutích, která byla přijata na konci roku 2008 a která směřovala k k tomu, abychom se vyhnuli ještě hlubší krizi. Za druhé, musíme spolupracovat s Obamovou administrativou, pokud jde o vytváření eh, právních nástrojů finančního dohledu. Je tady prostor ke zlepšení a mne zajímá především ta otázka globálních makroekonomických rozdílů, nerovnováhy. Víme, že Čína je ekonomikou, která má nadbytek a která nechce eh, nechat eh, devalvovat svoji měnu, zatímco USA jsou zemí, které mají vysoký deficit běžného účtu. A v tomto světle musíme diskutovat s našimi hlavními partnery, kterými jsou USA i Čína a bavit se o tom, jak eh, se zbavit eh, těch, této nerovnováhy na té makroúrovni. Čína je v této souvislosti stejně důležitá jako USA, pokud jde o tu makroekonomickou nerovnováhu. Pane René, ještě jedna otázku k eurozóně a jejímu rozšíření. Někteří ekonomové říkají, že by bylo smysluplné, aby Nové členské státy, zejména tě jejich měna je navázána na euro, jakožto Lotyšsko, že by bylo dobré tyto země relativně rychle přijmout do eurozóna, protože by to poskytlo jakési mm, jakousi bezpečnost, jistotu pro tyto země, ochránila by to jejich měnu před další revalvací. Co si myslíte o přijímání dalších zemí do eurozóny? In my view, podle mého názoru musíme respektovat pravidla, zákony a pravidla. Evropská unie je společenstvím založeným na eh, dodržování zákonů a ty zákony jsou pilíři fungování. Pokud to zjednoduším, tak eh, já nechci tady na jednu stranu stavět právník na druhou ekonomy. Pro mě je jasné, že základním cílem je dosáhnout udržitelné, udržitelných veřejných financí a makroekonomické stability. Pět konvergenčních kritérií jsou indikátory, pomocí nich se měří, zda ta která země eh, dosahuje určitých kritérií, pokud je o udržitelnost veřejných financí. A já budu zkoumat, jací kandidáti eh, by já, já budu dbát na to, aby byly zákony, které se týkají uh, finanční monetární unie, dodržovány. Já vím, že eh, teď je na řadě pan Lambers za zelené. Děkuji, eh, pane René. Já už dlouhou dobu používám toto zařízení a já si myslím, že ve Finsku jsem se naučil, k čemu jsou inovace. Teď na vážnou notu. Já mám dojem, že tady zasnívá pořád to tež. E, pokud je cílem e, zajistit růst HDP, tak my víme, že e, růst HDP má za následek snížení kvality a a zrychlené využívání nebo vyčerpávání neobnovitelných zdrojů. A otázka je velice jednoduchá. Co byste změnil na, na modelu ekonomického rozvoje, protože eh, jsem za tím pochopil, že to chcete trochu jenom adaptovat, ale ne změnit. Co byste tedy změnil? Děkuji. Já myslím, že hovoří, že tady mluvíte k někomu, eh, kdo eh, má eh, v knihovničce příslušnou literaturu a toto je velice důležitá otázka a já se chci opravdu zasazovat o ten takzvaný zelený komponent. Je to rozměr, který by měl být podhoubím té nově rozvíjící se ekonomiky. Využívání e, nástrojů, jako je například zdanění, klimatická změna, energetický balíček, tak eh, ambice v těchto oblastech eh, jsou na straně EU velice vysoké. Zajímá mě také snižování CO2 o 20 a využ- eh, procento využívání obnovitelných, obnovitelných zdrojů, které je také 20 takže na jedné straně tady máme danění a na druhé straně máme inovativní technologii a tyto dva faktory mohou eh, působit společně a naším úkolem je zajistit, aby zde vznikla pozitivní dynamika abychom na jedné straně měli legislativní práci a na, druhou, na druhé straně také práci techniků, kteří e, společně s politiky zajistí tu udržitelný rozvoj. ale neptejte se prosím, co chci konkrétně v této oblasti udělat. No, v té celé diskuzi, že eh, ten eh, ukazatel HDP se nahradí, to znamená, abychom měli takový bohatší, širší eh, ukazatel, který by měřil hodnotu lidské mm, práce. Takže jak to je s tou diskuzí, jak vy to vidíte? Doesn't want me to respond. All right. Myslím, že nechcete, abych odpověděl? já nejsem uprostřed, ale na obou stranách. To v, a to v tom ohledu, že musíme mít eh, určitý produkt, který nám eh, bude umožňovat měřit ekonomickou aktivitu. Musí to být eh, standardizovaný a univerzální nástroj pro poměřování ekonomické aktivity. Ovšem, tento nástroj se musí neustále rozvíjet. Ten nástroj funguje pro Eurostat a zároveň já chci pokračovat v práci, pokud jde o HDP a jak už jsem řekl ve své písemné odpovědi, tak chci předložit návrh společně se svými kolegy, návrh eh, metodologického rámce, eh, který by statisticky měřil i další indikátory například eh, lidského rozvoje, ne pouze Eh, nesledoval by pouze ten ekonomický aspekt. Obojí je důležité, ale ani jedno z těchto opatření nemůže eh, ve finále poměřovat úroveň svobody a štěstí člověka. Děkuji a eh, zástupně ECR, ECR paní Ford. Děkuji. A vítejte v tomto výboru. Vy jste řekl o tom neuvěřitelném veřejném dluhu a o důležitosti investic do růstu a vzdělávání. Já s tím souhlasím. Eh, hovořil jste také o těch nových eh, nástrojích. A to mě připomnělo jednu britskou političku, která eh, před několika lety říkala, nelze utrácet peníze, které nemáme. A nyní to vypadá, že bychom se do té debaty mohli dostat také, ale doufám, že ne. Eh, když zde pan Monty eh, hovořil o investicích, tak zdůraznil, že hlavním zdrojem eh, pro investice jsou zadržené zisky. EU má pouze 50 soukromých zdrojů pro výzkum. V USA to je 74 Pan Monty řekl, že vysoké daně budou omezovat investice do, eh, do, do vývoje a výzkumu. A jaký je váš názor na to? Dovolte, abych nejprve řekl, že se velice těším na zprávu Maria Monteho o dokončení jednotného trhu. Měla by být předložena v Dubnu. Už jsem s ním o tom hovořil a opravdu se velice těším na jeho závěrečný produkt. V mnoha ohledech, jak jste sama řekla, má pan Monty pravdu, soukromý sektor v, v rozvinutých ekonomikách z velké části dodává prostředky pro inovace a výzkum. Domnívám se, že z toho si můžeme vzít toto ponaučení. Musíme zajistit, aby naše veřejné finance eh, se nezhoršovaly. To by mělo také negativní dopad na soukromé investice a omezilo by to naši celkovou kapacitu, schopnost eh, investovat do průzkumu, do výzkumu. Pardon. Jak jsem řekl na začátku, Eh, chci zopakovat, že jsem přesvědčen o tom, že udržitelné veřejné finance a investice do ekonomického růstu a udržitelné zaměstnanosti musí jít ruku v ruce. A to je velice důležité také v souvislosti se zajištěním eh, investic do výzkumu a vývoje. No, abych navázala, můžete odpovědět eh, na to, co si myslíte o názorech pana Montyho, to znamená, abychom Eh, z toho, eh, abychom se snažili tedy eh, pro účely konkurenceschopnosti zachovat i konkurenceschopné daně. Moje odpověď je jednoduchá. Ano, já sám jsem dvakrát u nás v zemi reformoval eh, daň z eh, příjmu právnických osob, takže eh, to bylo v těch nejhorších dobách recese a potom i v tomto tisíciletí jsem to také dělal. Takže hm, ty daňové systémy musí být také spravedlivé a musí podporovat udržitelný rozvoj společnosti. Děkuji. A nyní otázka za GUE, pan Šuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ρεν, ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει άλλη ερώτηση. Děkuji, eh, pane, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem si připravil jinou otázku, ale vzhledem k tomu, že eh, Eh, mm, úkol komise a evropské, eh, že tedy eh, komise a hm, Evropská banka byly nedávno v Řecku a tak musím říct, že to vzbudilo velké pohoršení, protože váš zástupce nebo vaši zástupci řekli, že důchod ve výši 700 euro stačí a dokonce, že by se to ještě mohlo snížit. A hm, zde Mm, eh, mm, to znamená, eh, eh, a navíc u nás dochází k velkým daňovým únikům z titulu DPH údajně a na druhé straně se zde navrhuje snížení důchodu a přitom zde jsou velké daňové úniky a e, i tady se snižují e, ty příspěvky do sociálních systémů. Takže e, co uděláte s tímto, s touto příjmovou stránkou a co uděláte s daňovými úniky? Uh, Daňové úniky. Samozřejmě to, nebo krácení daní, to je velký problém všude a je třeba tedy to řešit e, a neakceptovat takovéto e, nedostatky nebo takové slabé stránky, e, protože to má velký dopad potom na možnosti poskytování jiných služeb, veřejných sociálních služeb, ale je to v národní kompetenci členských států, které řeší daňové úniky. A zde proto je to spíše na řecké vládě a příslušných orgánech, aby se postarali o boj eh, proti daňovým unikům a aby zajistili, že i ten systém statistik bude do budoucna fungovat spolehlivě. Doplňující otázka? Ano, dobře, doplňující otázka je následovná. Podle kterého mandátu tedy to bylo? To, myslím, sešlo šlo od pana Almuny nebo od vás. Vaši zástupci tedy předložili různá doporučení, pokud jde o výše platů a důchodu. A, eh, a proč jste nevyčkali eh, na předložení programu stabilitu, stability řecké vlády a eh, proč zde hm, vaši zástupci vznesli tyto požadavky našim ministrům? Ano, Dobře, máte pravdu, my čekáme teď na program stability řecké vlády. A mm, mm, ten e, komplexní balíček, e, včetně mm, hmatatelných opatření, to bude to, co pomůže snížit e, převrštěný schodek v rámci pravidel stability v příslušné lhůtě je mm, zásadní, abychom spolupracovali s řeckými orgány a jakmile ten program stability bude předložen, mm, bude to někdy v příštích týdnech, tak eh, poté o něm budeme diskutovat a přijmeme rozhodnutí v komisi, tedy v této komisi nebo v příští komisi. Děkuji a nyní přejdeme k EFD. Pan Désen. Thank you, Madam President. Desen. Děkuji, paní předsedkyně, pane Réne. Zdá se, že některé členské státy nejsou spokojeny s členstvím v mm, eurozóně, protože když euro bylo přijímáno, tak eh, ceny se zvýšily v celé řadě eurozóny a v Estonsku eh, vidíme, že i 75 e, obyvatel se obává, že se s eurem zvýší náklady, životní náklady, tak jak se tam teď plánuje, že se přijme v příštím roce. Takže e, Souhlasíte s tímto názorem, že e, přistoupení k euru znamená zvýšení cen a jak se tomu vyhnout? Co byste doporučil? Doporučil byste, aby, se, aby více zemí vstupovalo do eurozóny? Další otázka. Ty země, potom, které musí devalvovat svou měnu, tak jak mohou e, řešit finanční ekonomickou krizi a jak to e, mohou dělat, když nejsou v eurozóně. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět vaši první otázku, která se týká zvýšení cen. Členství v eurozóně by nemělo Eh, způsobit nárůst cen. Závisí to eh, samozřejmě na ekonomické politice té které země a její schopnosti eh, překonat dlouhou inflaci, což je samozřejmě také jedno z kritérií pro vstup do eurozóny. Neexistuje žádný pádný důkaz o nárůstu cen, přestože došlo k nějakému menšímu nárůstu, pokud eh, vezmeme v úvahu třeba zaokrohování nahoru. Ovšem pokud je ekonomická politika správná a inflace se drží na úzdě, tak by nemělo v důsledku vstupu do eurozóny dojít k nárůstu cen. Ptáte se mne, zda jsem proti, proti, zda jsem proti, proti rozšíření eurozóny. Já jsem pro na základě smlouvy o EU, když určitá země splní podmínky pro vstup do eurozóny, e, příštím kandidátem je Estonsko, tak by jí mělo být umožněno se stát členem eurozóny. Estonsko je poměrně blízko, ale budeme muset e, mít jistotu dodržování všech pravidel a k této otázce se e, budeme se vrátíme ve své zprávě o konvergenci věnované Estonsku letos na jaře. Evrop, eh, panarené Slovensko vstoupilo do eurozóny před rokem a došlo tam k výraznému nárůstu, nárůstu cen. Někdy to bylo až o 25%. HDP eh, kleslo o více o 2%, 2% více než eh, v České republice. Eh, jak to vysvětlíte? Jaká je, jaké je tedy ospravedlnění pro vstup do eurozóny? Je tady za těmito čísly nutno hledat několik faktorů. Především jde o to, že, a já mám na Slovensku řadu přátel, tak eh, velká většina na základě mého soukromého průzkumu souhlasí se vstupem do eurozóny. Euro nabídlo ochranu před, tou, před tím působením, drsným působením ekonomické krize. Velice dobře si vzpomínám na ekonomickou recesi na začátku 90. let, kdy například ve Finsku jsme neměli euro a postihla nás vysoká nezaměstnanost. Euro nabízí ochranu větším i menším eh, členům před právě těmito eh, účinky krize. Eh, pan Karas, PP, další otázka, prosím. Pane René, cítíme vaši dobrou vůli, ale zároveň jakousi bezmocnost protože máte nedostatečné kompetence, jsou zde rozdíly v kompetencích, a jsou se také skutečnosti v posledních let. Ve vaší oblasti je třeba jako téměř všude více rozhodnosti a více vůdce, jaksi vůči síly, takže se chci vás zeptat, zda bychom ty cíle, o kterých jsme hovořili, nedosáhli nejlépe tím, že by komise vypracovala jakýsi seznam kritérií, jednak pro Evropu 2020 a pro ten pakt růstu a stability. A potom požadovala jasné stanovisko od všech členských států a také jasná čísla od všech členských států, která by potom mohla proskoumat. Jste ochoten k takovému kroku? A ještě se chci zeptat, zda jste ochoten zavést výbor pro um, realizaci unikové strategie a zda jste ochoten přistupovat také k postupu při nadměrném schodku a jak vypadá váš postoj vůči vyplácení bonusů? In my view, the podle mého názoru tvorba ekonomické politiky a její model v Evropě připomíná symfonický orchestr. Všichni muzikanti eh, musí poslouchat dirigenta. Takže Evropská centrální banka eh, musí být respektována. Stejně tak musí být eh, respektována komise, parlament a Evropská rada. Já si myslím, že nejlepším způsobem, jak opravdu docílit eh, strategie EU 2020, pokud jde o ekonomický růst a udržitelnou zaměstnanost, je vytyčení společných, realistických a smysluplných cílů pro celou Evropskou unii. A uvidíme, jak ta která země je schopna těchto cílů dosáhnout a jaké cíle si klade sama. Těch 27 jednotlivých cílů se potom sloučí v jeden evropský cíl a chceme to dosáhnout společným dohledem a také hledáním nových nástrojů pro financování eh, těchto důležitých cílů. A právě proto říkám, že musíme v budoucnosti skombinovat eh, jak ten tento, ten aspekt partnerství, tak vlastnictví. Musíme pracovat na dokončení jednotného trhu a musíme hledat eh, nové zdroje investic pro potřeby strategie úniku. Ještě doplňující otázka a ta zní takto bylo by smysl, jistě by bylo smysluplné, kdybychom měli jakýsi společný eh, běžný účet, protože často nevíme, zda vůbec ta čísla souhlasí, dostáváme různá hodnocení a proto se vám tam zda by nebylo eh, opravdu nejlepší řešení, kdybychom zde měli takovou si společnou bilanci, zda by to nebyl nejlepší základ pro koordinaci hospodářských politik. Thank you, Mr. for this. Děkuji, pane Karasi, za tuto otázku. Touto otázkou, jak si jistě vzpomínáte, se EU zabývá již dlouhou dobu. Já si vzpomínám na diskuse v rozpočtovém výboru v polovině 90. let. Měli jsme možnost tuto otázku velice důkladně diskutovat a ona si tuto diskusi zaslouží. Právě při pohledu na středně dobou revizi eh, rozpočtu do roku 2014. A musíme také brát v ohled eh, ty širší finanční perspektivy. Já si myslím, že eh, cíle EU 2020, čisté technologie, vzdělávání, inovace a digitální služby je nutné v rámci této revize rozpočtu akcentovat a podle mého názoru by evropský rozpočet eh, měl být nakloněn právě pro, nebo by měl být nakloněn investicím do chytrých technologií a podobně. Eh, pan Kerins, další otázka za EPP. Eh, Kandidát Kungs, ir pagājuši astoņi gadi Pane komisaři, uběhlo 8 let od zavedení eura a 5 let od eh, toho posledního rozšíření. Ale 11 z 27 členských států stále je mimo eurozónu. A mezi nimi 8 je nových členských států. Moje otázka je následující. Jak vy vidíte ten další postup rozšiřování eurozóny a jaký je váš plán časový? Děkuji. Kiitoksia kysymyksestänne. Haluan käyttää myös äidinkieltäni ja käytän sen tässä yhteydessä, jotta en unohda tehdä. Děkuji. Já bych chtěl využít možnosti a hovořit mateřštinou? Ano, to je důležitá otázka. A jak jste řekl, 11 z 27 členských států ještě není v eurozóně. Eurozóna ukázala eh, svoji prospěšnost v posledních eh, deseti letech a eh, nemluvě o ekonomické krizi a recesi euro nás chrání před bouří eh, a to neplatí pouze pro malé členské státy, ale i pro ty velké. A já proto zcela chápu, že řada z těch jedenácti zemí, které nejsou členy eura, tak eh, chce eh, přistoupit k euru. Můj názor je velice jasný. v souladu se smlouvou. Je důležité, abychom zde měli eh, jasno, pokud je o to kritérium udržitelných veřejných financí. Je zde pět kritérií, která se pak hodnotí. Aha, také hodnotíme, zdali ten člen Evropské unie, který není členem eurozóny, zdali bude úspěšným členem eurozóny. A příští pravděpodobný kandidát je Estonsko. Ehm, veřejné finance tam jsou na tom docela dobře, 4% schodek ehm, a Mm, pokud je o Estonsko, tak eh, zde budeme ale aplikovat veškerá pravidla a Estonsko bude muset splnit veškerá kritéria, aby mohlo vstoupit do eurozóny. Eh, thank you very much. I will... Děkuji. Takže teď takový lingvistický ping-pong. A eh, moje doplňující otázka bude anglicky. Role maastrichtských kritérií a tedy pro další rozšiřování eurozóny. Jak vy vidíte roli těchto kritérií, především vzhledem k tomu, že většina stávajících členů eurozóny porušuje jedno nebo více těchto kritérií stability? Uh, Víme, že tento fakt je víceméně důsledkem finanční krize a ekonomické recese. Je zásadní, aby všechny členské státy eurozóny, tak aby opět se vrátili k té rozpočtové disciplíně a k zdravým veřejným financím. Jak jsme i řekli, to bude jeden z mých hlavních úkolů eh, v oblasti měnové hospodářské politiky. A zároveň těch pět kritérií vždycky byly pouze takovými ukazateli, eh, které indikovaly, zdali ta země je schopna zajistit udržitelnost veřejných financí a zdali ta země eh, je politicky schopná eh, zaručit dodržování této stability a udržitelnosti financí. Děkuji a nyní Thank you, Mrs. Chair. Uh, Paní Ses. Like to use our mutual mother. Děkuji. Já eh, použiji eh, náš společný jazyk eh, finštinu. Je všeobecně známo, že některé evropské, některé státy Evropské unie dávají Unii statistiky, které neodpovídají skutečnosti a to může mít negativní dopady. Právě když Evropská unie plánuje společná opatření, a to zejména opatření pro pomoc takovýmto zemím. A to nehovořím o to, jaké dopady to má na pověst Evropské unie. Jakým způsobem chcete dosáhnout toho, aby eh, evropská rozhodnutí se mohla opírat o jasná stabilní data. Máte právo tu Důvěryhodná data a statistiky jsou základnou pro hospodářské analýzy a pro rozhodnutí v hospodářské politice. Jedná, není to tedy pouze technický problém, je to hlavně institucionální problém a má dalekosáhlé hospodářské a politické důsledky. Například nevíme, jak velký je skutečný schodek veřejných financí v Řecku. A proto je samozřejmě obtížné z dlouhodobého hlediska stanovit naše cíle. Z krátkodobého hlediska víme, že potřebujeme konkrétní a účinná opatření, proto abychom mohli dostat deficity veřejných financí na udržitelnou úroveň. Je jasné, že máme co vylepšovat a že my neseme tu hlavní odpovědnost, tedy respektive, promiňte, vlády nesou hlavní odpovědnost a již přistoupili k nutným opatřením. Eurostat podporuje Řecko v tom smyslu, aby statistiky, které Řecko poskytuje, byly hodnověrné a aby poskytovaly dobrou a spolehlivou základnu. Musíme se postarat o to, a uvědomit si, že před čtyřmi lety poprosila komise o něco, co nedostala. Rozmyslím si, zda nenavrhnu to, aby komise dostala práva v rámci dohledu pramovoci provádět audit tak, abychom mohli vylepšit statistiky v členských zemích. Ve vašich úvodních slovech jste řekl, že svou pozornost chcete soustředit na údaje Eurostatu a národních statistických úřadů. Rozvažujete nějaké konkrétní sankce vůči státům, které stále dodávají špatné statistiky a o jaké sankce se bude jednat. Na základě evropského práva máme možnost položit otázku, která se týká důvěryhodnosti údajů. Ovšem my potřebujeme korekturní opatření rychle a proto by bylo dobré, abychom spolupracovali s řeckou vládou jakožto partneři a abychom Řecko podpořili v jeho snahách, tak aby Řecko opravdu poskytovalo statistiky kvalitní. Děkuji, pan Sekloda, za to socialisté demokraty. Děkuji. Pane Rene, mý kolegové již zmínili pakt stability a růstu v tom ohledu, že nezajišťuje eh, schopnost členských států, aby dodržovali eh, své povinnosti v těžkých eh, dobách. Vy budete usilovat o lepší koordinaci politické ekonomiky a dohled. Já se vrátím ještě k té otázce statistiky. Já si myslím, že důvěryhodnost HDP je uh, Eh, důležitá, ale v řadě zemí nejsou nezávislé statistické instituce. Eh, není tam dobrá statistická práce. Vy jste zmínil eh, v jedné konkrétní zemi dvě selhání statistických úřadů a myslím, že došlo jich ostatním, o kterých se neví. Nemyslíte si, že takto, jak můžeme být tak optimističtí? Nedomníváte se, že bychom tady měli Ehm, za, zakomponovat i nějaké požadavky na dohled eh, nad eh, prognozami vlády, protože vlády jsou mnohdy optimistické a má to potom negativní vliv na veřejné finance. Členské státy by také mohly mít povinnost, eh, aby v nich působil statistický úřad, který Eh, zajistí důvěryhodnost fiskálních výhledů. Děkuji. Já jsem požádal své kolegy, aby se eh, podívali na případ Řecka a jeho statistický systém a fungování tohoto systému. Také jsem požádal o informace týkající se ostatních členských států Informace, kterou jsem dostal, je taková, tedy tvrdí, že Řecko je výjimečným případem a ty problémy jsou opravdu velice závažné. Tak, jak se praví v, ve, zprávě pro komisi, kterou, ve zprávě komise, kterou jsme eh, vydali v pátek, je, potřebna, je, je potřeba eh, nápravných opatření Eh, která zajistí eh, důvěryhodnost a spolehlivost eh, statistických úřadů v Řecku. Pokud jde o vstup Slovenska do eurozóny, možná si vzpomínáte, možná či ne, každopádně vám mohu říct, že Slovensko čelilo velice přísnému testu zkoumání deficitu veřejného sektoru ze strany Eurostatu. Eurostat eh, použil svoji metodologii k vyhodnocení věcí, jako je například investice do určitých eh, infrastruktur či výdaje nemocnic. Jak se, ta, eh, jak se tyto položky klasifikují na Slovensku? A mě tento příklad dodal určitou, určitou sílu, protože Musíme zajistit, aby statistické údaje byly na úrovni členských států spolehlivé a Eurostat musí zajistit, aby celý ten systém fungoval. Mně jde o to, jak chcete nalézt rovnováhu mezi tím, že na jedné straně je komise velice přísná, pokud jde o e, postihování zemí, a na druhé straně jsou tady státy, které mají určité fiskální, určitá fiskální pravidla, podle kterých fungují statistické úřady. Jsou země, které mají svá vlastní fiskální pravidla, která jim um, umožňují formulovat eh, střednědobý fiskální rámec. Toto je otázka, které se můžeme eh, věnovat v kontextu sdělení o koordinaci ekonomické politiky a dohledu. My jsme již hovořili o možnosti více zdůraznit potřebu střednědobého rozvoje veřejných financí v eurozóně, respektive v nečlenských státech eurozóny v kontextu programu konvergence a stability. Ta krize nás poučila. Musíme mít na zřeteli především ten střednědobý horizont a krátkodobě provádět akce a to tak, abychom zachovali udržitelnost. Děkuji. Pan Peda. Aitäh. Nüüd äh, kohtumisel härra Barrosoga oli meile... Když jsme se sešli s panem Barosem, tak jsme mm, diskutovali a slyšeli jsme příslip od pana Barosa, že přijme e, další kroky, pokud jde o e, rámcovou směrnici o službách veřejného zájmu. A máte nějakou jasnější představu i nějaký časový plán, jak to bude postupovat? Thank you. I find this... Děkuji. To je velice důležitá iniciativa příští komise. A já jsem rád, že pan předseda Barroso toto zdůraznil i e, v našem e, přípravném semináři ve čtvrtek, kdy jsme se připravovali na slyšení, také to zdůrazňoval. Já hodlám e, předložit takový přesvědčivý návrh rámce pro veřejné služby Samozřejmě to není eh, v mé přímé kompetenci, to eh, bude rozhodnutí kolegia, kolektivní rozhodnutí a eh, budou, budou se na tom podílet všichni komisaři vlastně. Pokud vím, tak tento návrh by měl být předložen ještě v průběhu tohoto roku, by měl být předložen radě a parlamentu. Ano, a doplňující otázka? E, bez pochyby zde nemáme volbu, musíme udělat vše proto, abychom zoptimalizovali veřejné výdaje a abychom respektovali určité limity. Jsem rád, e, že v roce 2008 v Estonsku se nám podařilo eh, zachovat 2,75 eh, mm, eh, deficitu a 3,1 v roce 2009. A, takže já se ptám, jaká je vaše vize pokud jde o spolupráci mezi členskými státy, například eh, zeměmi Baltu, hm, eh, protože to by mohlo zoptimalizovat eh, politiky a vytvořit větší synergický efekt. Je to především naše odpovědnost, ale možná, že hm, omezování veřejných výdajů to je něco, hm, na čem by měly členské státy spolupracovat i mezi sebou. I think, uh, for Eston... Pokud je o Estonsko, tak eh, zde asi eh, tím přirozeným eh, rámcem bude eurozóna, jakmile Estonsko přistoupí k euru. Na základě pravidel samozřejmě a na základě toho, jak bude Estonsko respektovat kritéria. Je třeba, abychom posilovali strategii zemí Baltu například v otázkách ekologie nebo bezpečnost námořní dopravy, telekomunikace nebo energetické sítě. A hezkým příkladem toho je, že skombinujeme všechny tyto aspekty. A Evropská unie zde poskytla právě mm, prostředky na eh, propojení energetických sítí v pobaltských republikách, kde Estonsko je právě tou klíčovou zemí, je klíčovým příjemcem těchto investic. Děkuji. A nyní Alde, pan Tremousa. Thank you, Madam President. Mr. Rent. Děkuji, paní předsedkyně, pane Rene šéf Evropského oddělení Mezinárodního měnového fondu řekl nedávno, že měnový fond eh, že požádá tedy Evropskou unii o pomoc, eh, pokud jde o hmm. to help out countries. Po Řecko. To znamená, je, je zde tedy nějaká možnost, jak pomáhat těmto zemím, které se nachází v té situaci neplnění a myslíte si, že eh, tato korektivní opatření by se měla vztahovat na ty země, které potom nebudou respektovat závazky vyplývající ze strategie 2020, strategie pro rok 2020? Děkuji. Zde se hovoří o krizový management eh, v oblasti veřejných, eh, v oblasti veřejných financí. Jestli máte toto eh, na mysli, pokud jde o tu finanční pomoc, kterou poskytoval nebo poskytuje Mezinárodní měnový fond zemím Evropské unie? Podle mého soudu pakt stability a růstu by měl a z definice věci by měl činit to, že země, členské země eurozóny musí mít udržitelné veřejné finance, protože musí respektovat eh, pravidla i v duchu evropské solidarity. Tudíž eh, de facto eh, není zde potřeba takovýchto mechanismů pro řešení krizí. A proto bychom se nyní měli zaměřit na správnou aplikaci stabili- paktu stability a růstu a jeho posílení, především z toho pohledu dohledu a koordinace politických ekonomik. A v kontextu Řecka to je velice aktuální. My nyní spolupracujeme s řeckou vládou a nyní čekáme na ten jejich komplexní program, eh, který bude obsahovat i konkrétní opatření, tak aby Řecko opět nastoupilo ten kurz směrem k udržitelným veřejným financím. Další věc je, zdali se dohodneme na určitých principech, ale takový mechanismus ex ante, tedy takový nějaký permanentní mechanismus eh, pro podobné případy, situace, to si myslím, že by mm, bylo mm, hazardní a musíme se na to podívat i z tohoto pohledu. Další otázka, doplňující otázka, pan Trišet. Eh, před měsícem byl v Evropském parlamentu a řekl, že Evropská eh, centrální banka nemůže aplikovat žádnou konkrétní politiku vůči eh, konkrétním zemím, které mají problémy, tedy zemím eurozóny. On řekl, že máme pouze jedno euro. Myslíte si, že existence eurobondů by pomohla zemím eurozóny řešit krizi? I agree. Já souhlasím s panem Trišetem v tom, že euro je pouze jedno. A samozřejmě e, máme jednotnou, sjednocenou měnovou politiku a mm, vlastně i paralelně e, máme koordinaci našich hospodářských politik. E, hlavním mm, cílem je teď mm, zajistit, aby pakt stability a růstu se skutečně aplikoval v praxi a aby se implementoval takovým způsobem, který zabrání podobným případům eh, velkých schodků, tedy neudržitelných veřejných financí, eh, kdy by bylo třeba potom to řešit prostřednictvím nějakých permanentních mechanismů eh, řízení krizí, krizového managementu. A mm, pokud je o otázku eurobondů, a financování těch různých projektů přes eh, obligace, například přes eh, Evropskou investiční banku. Já se na to podívám eh, velice otevřeně a zvážím to, ale jde o to, aby zde nevzniklo nějaké velké riziko. A nyní za zelené pan Kamfe. Děkuji, pane. Ano, Pane René, já vítám eh, vašeho otevřeného ducha a zde jste hovořil o fiskální e, spolupráci. Vy od samého počátku zde hovoříte, že je třeba opět přejít k zdravým veřejným financím, ale nehovoříte o tom, jak na to, jaká k tomu má být cesta, protože mm, my se můžeme pokusit spolupracovat a e, e, bychom tedy zabránili těm fiskálním únikům, protože my zde máme daňové ráje, kam uniká 200 miliard ročně a i Mm, ty daně, které platí velké firmy, ty neustále klesají, mm, pokud jde o tedy jejich relativní podíl mm, na státních rozpočtech. A jaká konkrétní opatření máte v hlavě? Vy jako komisař pověřený ne za e, fiskální otázky, ale za nastolení rovnováhy v eurozóně, takže e, co podpoříte, jaké návrhy fiskální spolupráce podpoříte ve vašem funkčním období děkuji samozřejmě spolu e, s kolegou, e, e, který má na starosti daně, tedy kolega Šemeta, tak my se tím budeme zabývat, protože náš první instinkt je samozřejmě se snažit eh, zabránit eh, takovým možnostem daňových úniků, takovým slabým místům. A proto musíme eh, pokračovat v té práci, Mm, která již vlastně začala i v kontextu G20 před rokem, před dvouma rokama, kdy jsme se snažili o přijetí zdravých pravidel eh, boje proti daňovým rájům. A podle mě zásadní je aby takové to eh, tedy mezinárodní režimy eh, nezahrnovaly tyto daňové ráje, aby je vylučovaly. A zde my jsme eh, eh, svědky eh, toho, že vlastně méně a méně se zdaňuje kapitál a více a více se zdaňuje práce, což je neudržitelné pro naše občany v Evropě. Komise bude i vystupovat proti škodlivé daňové konkurenci, i když daně jsou v národní kompetenci, tudíž musíme spíše apelovat na good governance a na mezinárodní principy. A závěrem k tomuto. Dovolte, abych využil 20 sekund k tomuto. E, v říjnu minulého roku e, Evropská rada vyzvala komisi, aby e, zvážila ten možný příspěvek inovačních finančních nástrojů, včetně otázek mm, tedy eh, mm, daní eh, v rámci boje proti změnám klimatu a eh, takovýchto inovativních daní, takže tím se budeme i zabývat samozřejmě v souvislosti s mezinárodními daňovými režimy. Takže pořád v duchu inovace. Tam mm, se, co si myslíte o návrhu Číny Eh, na Londýnském summitu, kdy hovořila o eh, reformě eh, mezinárodního systému, abychom zde měli takový koordinovaný systém, měnový systém těch základních měn. To byl zajímavý návrh, možná slibný návrh, mm, v tom smyslu, že Čína, jak to vypadá, hodlá se zapojovat do multilaterální koordinace eh, eh, měnových politik a směných kurzů. A zde máme i hezký takový příklad eh, v kontextu finanční krize v roce 2008. Všechny, nebo ty hlavní centrální banky, ECB, FED a Čínská centrální banka přijímaly sladěná koordinovaná rozhodnutí ohledně směných kurzů. Podle mě směný kurz eura v souvislosti tedy s dolarem, tak zde eh, mm, vlastně mm, to, eh, ten kurz je takový, že skýtá potenciální riziko pro obnovu ekonomiky, pro oživení, takže bychom měli i jednat tedy s Čínou, aby se eh, zapojovala do těchto multilaterálních i bilaterálních kontaktů. Děkuji a nyní ECR, Opět kolegyně Ford. Um, Omlouvám se, někteří z mých kolegů eh, stále trpí tím nepříznivým počasím. V Británii je to někdy opravdu velký úkol se s tím vyrovnat. Rostoucí uh, deficit rozpočtu, ať už hovoříme o Portugalsku, Španělsku, Velké Británii či Řecku, i v dalších zemích, jako je Irsko, tam je také velký. Uh, deficit rozpočtu, tak eh, já bych, rád zna, já bych ráda znala eh, váš názor na britský deficit a plány britské vlády tento deficit snížit. A jak to vypadá s, podrozho, s podrozvahovými eh, závazky? Děkuji. Musím říct, že eh, se eh, nechci účastnit vnitřní politické debaty ve Spojeném království či v jakémkoliv jiném členském státu. Já pouze dělám svoji práci a chci dosáhnout obnovy nebo obnovy stabilních veřejných financí. Pokud je o Velkou Británii, tak tam je určité řízení, které se týká snížení deficitu a očekáváme, že Velká Británie sladí svůj veřejný deficit, deficit veřejných financí eh, s kritérii paktu růstu a stability. Je tady určitá časová hranice, a aby se jich dosáhlo, tak každoročně musí být eh, snížen deficit veřejných financí o určitou část. A já jsem přesvědčen, že eh, vláda Velké Británie eh, je odhodlána tyto časové hranice dodržet. Já respektuji, že se nechcete vnišovat do této debaty. Je tady problém nedostatečné transparentnosti a Politici ze všech politických stran se shodnou na tom, že veřejný sektor musí být transparentní a stejně musí být také zajištěna transparentnost bank, pokud jde pod eh, rozvahový deficit. Tuto záležitost, stejně jako ostatní, které se týkají udržitelnosti veřejných financí, budeme eh, sledovat eh, v kontextu stávajících řízení pro snižování deficitu a bude to i v rámci programu konvergence. Musím říct, že jsem se zatím eh, neseznámil podrobně se systémem veřejných financí v Británii, proto se k tomuto problému nechci nějak zásadně vyjadřovat. Děkuji a dostáváme se nyní do čtvrtého závěrečného kola otázek, takže opět dáváme slovo zástupcům EPP, konkrétně pan Kraca. Paní Kraca, pan. Děkuji. E, pokud jde o tu podporu, státní podporu, v těch státech, které mají eh, problémy s deficitem, tak to, co tady slyšíme, tak to není jasné, protože paní Merkelová hovořila, že všechny země eurozóny v tom vystupují jednotně, jiní zase říkají, že to je interní věc Řecka, že se to nikoho netýká. Minulý týden pan Zapatero, Zapatero řekl, že Unie bude vystupovat solidárně a pan Garrido, mm, příslušný španělský ministr, eh, řekl, že Evropská centrální banka vyloučila veškerou eh, eh, možnost zachránit Řecko. A já se ptám, co si myslíte o té solidaritě v této oblasti? Myslíte si, že zde jde o otázku politické povahy nebo ekonomické povahy? Hovoříte s někým, kdo studoval mezinárodní politickou ekonomiku a já si myslím tedy, že politika a ekonomika jsou eh, propojeny. Je důležité si uvědomit, že eh, solidarita je obousměrná. My zde máme mechanismy solidarity, jako je fond soudržnosti, Eh, což je významný nástroj eh, pro podporu eh, sociální soudržnosti a ekonomické konvergence Unie. A zároveň i máme pravidla týkající se stability a růstu, a kdy se očekává od každého členského státu eurozóny, že bude respektovat pravidla paktu ve jménu Evropské solidarity. Je to tedy obousměrné. Jak jsem řekl, já chci eh, pracovat, spolupracovat s eh, řeckém vládou, parlamentem, občanskou společností, ale hlavní odpovědnost je na bedrech řecké vlády a řeckého parlamentu, no, protože tito se musí postarat o to, aby ten schodek opět eh, nabral udržitelný kurz a aby ty systémové problémy v Národním statistickém úřadu, aby také byly napraveny. My jsme však partneři, takže očekáváme, že pravidla se budou respektovat a to bude velký úkol teď pro řeckou vládu a parlament a Řecko celé. Doplňující otázka. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, když jste odpověděl na pana Langena, tak jste řekl, že mm, v případech, mm, v takovýchto těžkých chvílích, eh, tak je dobré vzít do úvahy specifické rysy daného státu. A já se ptám, mm, eh, protože Řecko přijalo velké úsilí a eh, i tedy vezmete eh, eh, do úvahy, že eh, tato země tedy má velký podíl výdajů na obranu, které to způsobily? I would, uh, not, not like to go into... Já bych nechtěl se pouštět do detailů o stavu veřejných financí v Řecku dnes zde tento večer. Eh, protože eh, je to Joaquin Almunia, který je odpovědný za tuto oblast v první linii. Hmm. A tady jde o aktuální situaci. Hmm, aktuálně tedy za to odpovídá kolega Almunia. Řecko hmm, brzy předloží komplexní politický balíček, včetně konkrétních matatelných opatření, tomu, aby mm, ten schodek opět nabral udržitelný kurz. A já, když jsem odpovídal na pana Langena, tak jsem i hovořil na to téma eh, těch fiskálních možností Řecka, ty jsou velice omezené. Eh, zde ta fiskální konsolidace musí začít velice záhy a ne někdy v příštích letech. Děkuji, pan Fie, nyní. Děkuji, pane komisaři. Chtěl bych vás nejdříve srdečně přivítat a hned na to bych se rád na něco zeptal. Scénář, který máme v Řecku, a víme, že Řecko má velké potíže v rámci svého státního rozpočtu, je scénář, který poukazuje jasně na jeden velký problém. Mohl by se takovýto problém zopakovat i v nějakém jiném členském státu? Existují již členské státy, které dávají podnět k obavám v této oblasti? A další věc. Jak vidíte, situaci z finančního hlediska menších a slabších zemí, například zemí v Jižní Evropě. Jakým způsobem mohou dodržovat tyto země limity, která dala komise k omezování veřejných rozpočtových schodků? Děkuji. Já poněkud lituji toho, že se tady tolik soustředujeme na Řecko, poněvadž to není jediná země, kde e, je situace veřejných financí neudržitelná, ale je to samozřejmě aktuální záležitost. Pokud se podíváme na Evropskou unii v celku, na ty větší i menší členské státy, tak uvidíme, že průměrný deficit veřejného sektoru vzrostl od roku 2008 na rok 2009 eh, z téměř 3 na téměř 7 Ve stejné době během finanční krize eh, klesla úroveň dluhů z 65 na A nyní nás čeká fiskální konsolidace a snížení e, dluhu z důvodu finanční krize, která neměla obdoby. Vzhledem k velikosti těchto náročných úkolů a vzhledem k závažnosti řešit e, tento problém, musíme reagovat rychle, abychom se dostali ještě do větších potíží a Právě proto přísná aplikace eh, paktu růstu a stability a posílení dohledu na úrovni členských států a koordinace ekonomické politiky je nadmíru důležitá, pokud chceme dosáhnout těchto náročných úkolů. Pane komisaři, souhlasím s tím, že případ Řecka není žádný izolovaný případ. Rád Chtěl jsem od vás vědět, zda právě existují ostatní podobné případy, ostatní členské země, které se nacházejí v obdobné situaci. A druhá věc, co radíte členským státům, co mají učinit proto, aby e, nedocházelo k ostatní, u nich k situaci, kterou máme nyní v Řecku. Ano, i mne zneklidňuje trend eh, v oblasti veřejných financí v řadě členských států, ne pouze v Řecku. Týká se to většiny členských států, kde ten veřejný dluh eh, roste neuvěřitelně. Proto musíme jednat nyní. Nejlepším receptem pro eurozónu i ty členské státy, které mají tyto problémy, je přijmout a respektovat pravidla paktu stability a růstu, pokračovat ve fiskální konsolidaci a provést ji, jakmile budou ekonomiky opět na té zdravé, nebo až, až budou opět zdravé. Chceme, abychom eh, pro investice do budoucnosti měli eh, zajištěnu lepší hodnotu těch peněz. Pan Mitchell, děkuji. My jsme slyšeli, že musíme eh, přehodnotit eh, evropskou ekonomiku dát jí nový kalibr a usilovat o dvouprocentní růst. Myslíte si, že nyní je pravá doba, abychom hovořili o té o nové kalibraci, o novém nastavení? Eh, a jak zajistíme, aby se ty potíže, které nyní máme, neopakovaly? Myslíte si, že ta, toto nové nastavení, ta nová kalibrace je na místě a jak eh, byste na to reagoval? Čemu říkáte nové nastavení, rekalibrace? To použil pan Rompuy. Podporuje to komise. On tvrdí, že musíme zajistit dvouprocentní růst, abychom zajistili úspěch v dlouhodobém Eh, hledisku. Jak chcete zajistit, aby parlament, komise a rada pracovali v součinnosti? Překvapuje mě, že o této aktivitě pro Rompuje ne, nevíte. Samozřejmě musíme seriózně sledovat eh, dlouhodobý vývoj v evropské ekonomii a tato opětovná kalibrace nebo to nové nastavení je důležité a pan Van Rompuy samozřejmě hovoří za sebe a Evropská rada má svého předsedu a já hovořím za Evropskou komisi a budu uh, zastávat úřad komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti, pokud budu potvrzen ve své funkci. Podle mého názoru se tady jedná o kritickou otázku a diskuse se soustředila na růst a zaměstnanost pracovní místa. Musíme zvýšit svoji schopnost dosahovat vyššího potenciálu, využívat lépe tento potenciál a mít také na zřeteli strategie EU 2020 eh, s tím, co k tomu patří. Investice do vzdělávání, inovace, to jsou ty hybné síly ekonomického růstu, které budou v budoucnosti evropské ekonomiky hrát podstatnou úlohu. Doplňující otázka. Děkuji. Ehm, pokud byste souhlasil, že s novým parlamentem, novou komisí, novou radou teď máme možnost eh, eh, začít s obnovou a přestat se ohlížet, dívat se dopředu a zkoumat ty zdroje, které máme, protože ne všichni byli tou krizí tak postiženi. Eh, stále jsou zdroje, kterých lze teď v této fázi využít. Ano, musíme eh, vrátit eh, důvěru lidí v ekonomiku. To bude mít eh, pozitivní dopad na tu dynamiku ekonomiky. Jsou tady dva úkoly, které před námi leží. Máme před sebou úkoly, pokud je o růst. Musíme investovat do tohoto růstu a musíme podpořit bankovní sektor, aby poskytoval podnikům i domácnostem úvěry. A zároveň ve veřejném sektoru musíme pracovat na tom, abychom dosáhli udržitelnosti veřejných financí. Bude to vyžadovat odhodlanou akci v obou dimenzích Musíme usilovat jak o růst, tak o udržitelné veřejné finance. Děkuji zpět k socialistům a demokratům. Eh, pan Taler. Eh, chvále lépa, gospa předsednice. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane Rén, měli jsme svátky a Ehm, my eh, jsme přestali eh, hovořit aktuálně o krizi, ale zaměřovali jsme se spíše na eh, sněhové kalamity, ale zde mm, je pravda, že hodně podniků se zlikvidovalo, malé střední podniky, především rozplynuly se jejich sny a malé střední podniky jsou zásadně eh, eh, významné, eh, protože mm, jejich 20 milionů, 99% všech firm jsou malé střední podniky. To je hybná síla ekonomického růstu. A je tedy naším úkolem, abychom nastartovali opět tuto hybnou sílu. A tyto malé střední podniky naráží na byrokracii, na administrativu a E, na nedostatečný přístup k financování. To je třeba zlepšit. A jak vy hodláte e, ulehčit život malým středním podnikům v EU? Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Talere, za tuto otázku, která leží na srdci i mě, protože vy jste můj otec byl podnikatel, takže hovoříte se synem podnikatele. A mm, mm, on tedy měl takovou malou eh, výrobu náhradních dílů, takže tam jsem eh, trávil eh, dětství a, a i dokonce jsem tam i pracoval u něj, ale to nebudu se zmiňovat, abychom porušovali umluvy o dětské práci, MOP. A zde Tyto podniky jsou důležité pro růst, takže je třeba hledat všechny prostředky, eh, jak eh, zajistit budoucnost a vývoj těchto malých středních podniků. Například, eh, jako je přístup k úvěrům v této kritické době, to je problém v členských státech EU. Bohužel tyto podniky s tím mají problém. A proto a, a hodně lidí mm, pořád má na mysli ten stav bankovního systému a tady teď nejde o to, aby si banky vyplácely bonusy, ale aby eh, mm, ozdravili svoje rozvahy a aby byly schopny opět poskytovat eh, úvěry eh, podnikům, malým, středním, rodinným podnikům. To je totiž základ evropské ekonomiky. Je třeba, aby opět se tento sektor oživil a vzkvétal a splňoval i naše očekávání, pokud jde o zaměstnanost a tvorbu pracovních příležitostí v těchto podnicích. Děkuji za vaši odpověď. Já souhlasím s tím, že finanční trh byl zničen finanční krizi, ale hlavní obětí byly malé střední podniky. Jejich hlavní problém je úvěr. A e, my jsme věnovali velké prostředky na záchranu bank. Ty banky jsou zachráněny a měly by začít financovat malé střední podniky, e, které mají problém s tokem hotovostí, s cash flow. A e, důsledkem je méně investic, nižší zaměstnanost, menší důvěra. Zvažujete nějaké konkrétní kroky, jak skutečně zmobilizovat opět úvěry, které se poskytují malým středním podnikům? Zde my eh, na tom pracujeme s místo předsedou komise Antoniem Tajánem, který eh, eh, je odpovědný za průmysl malé střední podniky a on se bude právě zabývat otázkami, jako je uvěrování, přístup k úvěrům. A zároveň i mm, zvažujeme, jaké e, e, nástroje bychom mohli přijmout pro snažší přístup k úvěrům. I je třeba si uvědomit, že mm, většina toho kapitálu pochází e, ze soukromého sektoru, tedy z bank a dalších finančních ústavů. A proto je třeba eh, zajistit, že skutečně ty úvěry se dostanou tam, kam mají, tedy do těchto podniků a i domácností. A zároveň musíme i eh, vyhodnocovat eh, nástroje Evropské unie na podporu toho rizikového kapitálu pro zakládání podniků venture capital, což je také zásadní pro fungování tohoto stavu. Děkuji. Stavros. Eh, Pane René, v některých eh, médiích, především v Británii, tak tam eh, se hovořilo o obavě stability eura kvůli deficitu v Řecku. Souhlasíte s těmito obavami? Pokud ano, tak hodláte případně i přijmout finanční sankce? Eh, podle paktu stability? Nebo spíše se domníváte, že stabilita eura je eh, je tedy eh, takovou hodnotou, která odolává těm jednotlivým součástem eura nebo eurozóny. A před pár lety, asi před 30 lety, si pamatujeme, že eh, také i, i, eh, i eh, město New York bylo v platební neschopnosti totální a to nějak neohrozilo dolar a dokonce i pořád jejich hrubý domácí produkt tehdy byl vyšší než to, co teď je v Řecku. Děkuji. Ano. Já se budu maximálně snažit, aby všechny členské státy respektovaly pakt stability a růstu. A především mm, pokud jde o ten e, rozpočtový schodek. To je důležité pro ty dotčené země, aby jejich občané, a je to důležité tedy nejenom pro občany, ale i pro e, celý systém eurozóny, tak proto zde v tomto kontextu hovoříme o evropské solidaritě, protože to znamená, že každý členský stát eurozóny by se měl postarat o vlastní stabilitu veřejných financí, aby ty veřejné finance byly zdravé, udržitelné, což je důležité nejenom pro danou zemi, ale vůbec pro celou eurozónu nebo Evropskou unii. A proto se zaměříme na několik zemí a stále ještě i není jasné, zdali eh, komise přijme rozhodnutí eh, zahájit toto řízení z titulu nadměrného schodku v lednu či v únoru, jinými slovy, zdali ten komisař, který předloží tento návrh, zdali to bude Joaquin Almunia anebo já v případě tedy, že komise bude potvrzená, začne fungovat od 1. února. Pane komisaři, vy jste ale neodpověděl na moje dva otázky. To znamená, bojíte se eh, o stabilitu eura kvůli Řecku a přejete si i přijmout finanční sankce, tak jak to umožňuje pakt stability, nebo eh, spolu s, eh, s kolegou Lamy, eh, také i vy si myslíte, že toto je takový středověký eh, aspekt eh, paktu stability, to znamená, kdy vlastně byste pohřbili někoho, kdo již je na pokraji. Děkuji. Problém v Řecku se týká nadměrného deficitu a pruce vzrůstajícího veřejného dluhu, dluhu veřejného, veřejných financí. Je to špatné pro občany, pro daňové poplatníky. Má to ovšem také potenciál, že se to přelije do celé eurozóny. Zatím to není tak vážné, aby to narušilo nebo ohrozilo stabilitu eurozóny a proto je naprosto nezbytné, aby řecká vláda a parlament eh, přijali rychlé opatření a eh, zavedli konkrétní a hmatatelná opatření. Pokud jde o pakt stability a růstu a jeho nástroje, tak já jakožto komisař pokud budu potvrzen ve funkci, tak nebudu vylučovat žádné nástroje z naší kompetence. Nicméně teď jde opravdu o to učinit akci rychle, tak aby se předešlo zhoršení situace. Chceme, aby v Řecku se veřejné finance opět vrátily do do toho stavu, kde byli předtím, čili aby byli zdravé. Takže pan Schmidt. Eh, pan Ren by nyní mohl použít svůj pátý jazyk. Když Švédsko přistoupilo do Evropské unie v roce 95, tak si nevyjednalo žádnou výjimku, která by se eh, týkala plného vstupu do HMU, ale tuto výjimku si vyjednalo Spojené království a Dánsko. Pane René, doufám, že budoucí komisaři je to obtížná otázka pro Švédsko. Chtěl bych se zeptat, zda Švédsko bude moci zůstat na dlouhou dobu mimo eura a přesto mu nebude moci být vyzítáno, že porušilo ustanovení smlouvy nebo že jedná proti duchu smlouvy. Budete aktivně vyjednávat členskou vládou, co se týče možného vstupu Švédska do eurozóny? Děkuji za tuto otázku. Je to velice důležitá otázka pro Švédsko, ale také pro celou Evropskou unii. Máte naprosto pravdu. Švédsko si žádnou výjimku nevědnalo, co se týká členství v eurozóně. My všichni, rozhodně já a vy, si vzpomínáme na to, jak Švédsko v roce 2003 uspořádalo referendum o členství v eurozóně. Všichni jsme věděli, nebo všichni víme, jaký byl výsledek tohoto referenda. Čelíme zde nyní politické situaci, která se stala realitou. A tato otázka je v konečném důsledku otázkou, kterou musí rozhodnout o které musí rozhodnout švédské obyvatelstvo. A já, jakožto angažovaný Evropan, jakožto severan, samozřejmě chci říci, že Švédsko by se mělo stát členem eurozóny, ale samozřejmě je to něco, o čem musí rozhodnout samotné švédské obyvatelstvo. A to, co říkal ministr financí Boyle ve švéd, jednom, v, jedný v jednom interview se švédskými novinami je to. On řekl, že je důležité, aby Švédsko mělo práva na rozhodnutí v rámci EU, v tom smyslu, že se právě stane členem eurozóny. To byl velice zajímavý aspekt tomto interview. Já rád se takovéto diskuze zúčastním, pokud k ní vůbec dojde. Ale samozřejmě respektuji možnost rozhodování švédského obyvatelstva. Děkuji, pane René, za vaši odpověď. Poslední výzkumy veřejného mění ve Švédsku ukázaly, že švédské obyvatelstvo již je pro zavedení eura ve Švédsku. Ale ta volatilita směných kurzů, například i vůči čínské měně, je něco, co velice ovlivňuje situaci v oblasti hospodářské soutěže. Švédská koruna například eh, devalvovala vůči euru o 25 Měli bychom možná i pohledu evropské solidarity se těmto otázkám věnovat. My budeme usilovat o rovné příležitosti ve všech, pro všechny, pokud je o ekonomickou politiku v rámci EU. Vracím se k své předchozí odpovědi. Jsem si velice dobře vědom té, toho charakteru domácí debaty ve Švédsku. A nevěřím, že by tato debata byla pozitivně stimulována, pokud bych eh, se začal z Bruselu eh, velice výrazně vyjadřovat eh, k této debatě. Raději bych, aby Švédsko a jeho občané zahájili hlubokou debatu na toto téma. Doufám, že se, to tak, že se tomu stane a jednoho dne přijde čas rozhodnutí. Jakožto severan bych se také přál, aby Švédsko bylo členem eurozóny. To by totiž eh, jak se završilo eh, tu fázi, kdy do eurozóny přistupovaly jednotlivé severské státy. Takže děkuji pěkně. Máme za sebou 32 eh, otázek a nyní nás čeká závěrečná řeč kandidáta na komisaře. Ráda bych připomněla tři věci, které jsem zmínila na začátku. Máte to někde na papíře. Pokud jde o vaši spolupráci s výborem a e, včasné předkládání dokumentů a poskytování informací a rovněž zapojení tohoto výboru do činnosti v rámci vašeho portfolia a také to, že budete mít na starosti regulaci v oblasti makroekonomiky, takže dovolte, abych, abych vás požádal o váš závěrečný proslov. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsem uvedl, jsem odhodlán spolupracovat s tímto výborem. Budu vám pravidelně poskytovat informace. Samozřejmě budu hovořit pouze o tom, o čem e, něco vím ale velice se těším na naši vzájemnou spolupráci. Doufám, že budeme pokračovat ve stejném duchu jako doposud a že se zostíme svých úkolů. Dovolte, abych na závěr řekl toto. Z této velice podnětné diskuse, přestože jste kladli mnohdy velice těžké a věcné otázky, tak si myslím, že toto slyšení jasně prokázalo platnost eh, našeho společného cíle. A tím je udržitelná, konkurenceschopná evropská ekonomika, která zapojuje všechny občany. A také jsme eh, byli svědky mm, toho, že komise a parlament jsou partnery při dosahování tohoto cíle. Myslím, že jsme si tady eh, podtrhli tři cíle, které byly předmětem předchozích diskusí. Musíme usilovat o větší globální stabilitu a lepší řízení věcí veřejných. Chceme mobilizovat eh, veškeré prostředky evropské ekonomiky tak, aby byl zajištěn růst a využívalo se znalostí. Musíme také zlepšit koordinaci v oblasti polit- ekonomické politiky a musíme také spojit propojičenosti všech podílníků. Strategie EU 2020 musí být úspěšná a já si myslím, že společnými silami se nám podaří ten úspěch zajistit. Za druhé, musíme posílit základy našich ekonomických systémů prostřednictvím konsolidace veřejných financí. Pouze e, zdravý fiskální základ nám umožní bojovat proti nezaměstnanosti a investovat do budoucnosti. Musíme také lépe spolupracovat při dosahování e, společných zájmů Lisabonská smlouva nám nyní dává možnost eh, jednotně, jednotněji reprezentovat Evropskou unii a mít vliv na globální ekonomiku a její řízení. Dámy a pánové, ekonomická krize velice zásadně poškodila evropské ekonomiky. Byly zde také Eh, velké dopady, mám tím na mysli nezaměstnanost. Právě teď je čas, kdy musíme provést rozhodnou, rozhodnou akci, jinak se některé ty dopady ještě prohloubí a budou přetrvávat. Je to na nás, ne na občanech. My musíme jejich očekávání naplnit a já se těším na úzkou spolupráci s vaším výborem a eh, jsem rozhodnut eh, zhostit se úkolu obnovit eh, veřejné finance a vrátit Evropu na tu dráhu udržitelného rozvoje, a to ve spolupráci s vaším výborem. Děkuji za vaši pozornost a těším se na spolupráci s vaším výborem. Děkuji mnohokrát. Ráda bych eh, poděkovala panu kandidátovi na komisaře a také poslancům. Další setkání, eh, kde budeme hodnotit toto slyšení, se bude odhadávat v 1G3 ASP, budovy ASP od 20 do 21 hodin. Jsou zváni eh, poslanci, poradci a toto jednání je uzavřené veřejnosti, takže ještě jednou od 8 do 9 hodin v 1G3 ASP. Takže končím jednání.